minutes. Okay. And so, welcome to everybody. Please, we can start. Um, I will... Dobré ráno. Eh, ve, vlastně v duchu eh, multijazyčnosti, mnohojazyčnosti budu pokračovat eh, italsky a proto vás prosím, abyste si dali sluchátka. Chtěla bych vás všechny pozdravit a prosím také o klid. Děkuji. Ještě jednou bych vás chtěla všechny přivítat. A samozřejmě chci přivítat také naše experty, profesory, kteří mezi nás zavítali. Máme tady profesora Nika Sevela ehm, z má na starosti politiku a provádění eh, na úrovni EU, to je titul jeho zprávy. A potom tady máme profesora Valdemara Martiniuka, mm, který eh, řeší učení jazyků a eh, nabývání jazykových znalostí ve státech EU. A potom zde máme třetí hosta Michele Gazolu, který bude řešit výhody a náklady Evropské strategie pro mnohojazyčnost. Děkuji také eh, politické sekci eh, za spolupráci. Myslím si, že je důležité, aby v výzvě, kterou teď prožíváme v Evropě, a nejenom v Evropě, zejména pokud jde o téma mnohojazyčnosti, a tady máme minimálně tři aspekty, to znamená ochranu, obranu Nicméně musí jít o aktivní podporu eh, pestrosti, jak kulturní, tak eh, jazykové. A to je jeden z pilířů, eh, na kterých stojí kultura v Evropě. A vlastně se tím také legitimizuje evropská, evropské zásahy, abychom měli rámec. Z toho vyplývá také Eh, akce komise z roku 2010. Pak tady máme eh, podpora učení jazyku jakožto právo občanů, to chceme podporovat, je to právo našich mladých, ale i v rámci celoživotního vzdělávání. Takže i moje generace bude mít možná ještě šanci. Jde mm, v podstatě o právo, které bychom měli eh, obhajovat nejenom pro občany, ale také pro rezidenty na našem kontinentu. A máme velké bohatství jazyků. Víme, že zde máme spoustu jazyků, asi 60 eh, původních regionálních nebo menšinových jazyků, kterými hovoří asi 40 milionů osob, například baština, katalanština, frýština, sámština, gaelština, jidiš. A víme, že pokud nebude umožněno používání těchto jazyků, přístup k těm původním jazykům eh, přes nějaké vzdělávací aktivity nebo přes školy, eh, přes eh, nějaké formy vzdělávání. A víte, jaký máme cíl v Evropě? Máme cíl, aby děti hovořily svou mateřštinou a potom ještě dvěma dalšími jazyky. Tak to bychom měli podpořit mnohojazyčnost v Evropě. Takže je opravdu důležité, abychom se nad tím eh, zabývali, abychom se zabývali také tou sděle, tím sdělením komise. Eh, měli byste mít tyto dokumenty k dispozici. Hovoří se tam také o velmi eh, významné studii, která byla provedena v celé Evropě. Šlo o výzkumný, o výzkumný projekt o výzvách mnohojazyčnosti a je důležité eh, o tom diskutovat, abychom pochopili, jaká je stávající situace, abychom mohli si učit směry z kulturního hlediska, abychom mohli otevřít dialog, který nám umožní zblížení. Měli bychom hovořit s experty, různými institucemi, ať už kulturními, vzdělávacími, univerzitami a tak dále. A to i v souvislosti eh, s problémy, které řešíme eh, v oblasti migrace například mé zemi, tak eh, první univerzity, které se tím začaly zabývat, jsou ty univerzity, které eh, měly eh, zahraniční studenty. A takto vlastně vznikaly také inovativní didaktické formy. Budeme postupovat následovně, pokud dovolíte. Já dám nejdříve 10 minut prostor každému z expertů a potom po jejich třech hm, projevech bude prostor na otázky a odpovědi. dám slovo rovnou panu profesorovi Niksevilovi k provádění eh, politiky na úrovni EU. Eh, prosím o klid. Grazie, buongiorno tutti, good morning everybody. Dobrý den a děkuji za pozvání. Já tady mám své slajdy a doufám, že jste také dostali zprávu, o které budu mluvit. Velice krátce Budu mluvit o těchto šesti bodech, které teď vidíte před sebou. Omlouvám se, jestli to půjde rychle, mám jenom deset minut. Dostali jsme za úkol v mém případě poskytnout přehled o tom, jak evropská strategie pro mnohojazyčnost byla prováděna na evropské úrovni v těch pěti letech od roku 2011. A v rámci tohoto úkolu jsme měli stanoveny následující cíle. Čtyři z nich jsou tady Nebudu to číst, protože nemáme čas. Evropská strategie pro mnohojazyčnost byla přijata usnesením Rady Evropské unie v roce 2008 a stanovila následující cíle, které tady vidíme. Umím si představit, že asi znáte, takže to nebudu rozvádět. V souvislosti s těmito cíly mé, mém případě konkrétně dostali za úkol odpovědi na pět otázek, které teď vidíte před sebou. Ty teď také nebudu rozvádět, protože se k ním ještě vrátím, až budu mluvit o svých závěrech a na ty se především zaměřím. Přístup, který jsme v tomto výzkumu zaujali, vycházel z posledního vývoje od roku 2011 v širším historickém kontextu a také ve světle vyvíjících se otázek, které se týkají mnohojazyčnosti nejen v Evropě, ale po celém světě. Chronologické uspořádání našeho materiálu a zaměření na vývoj kontextuálních faktorů, které pokrývají 25 let, jsou ústřední pro řešení tohoto zadání a naplnění našich cílů. To, co máme v našem materiálu, vychází eh, z výzkumné práce, z dokumenty a materiály, ale vychází to také eh, z mého osobního a institucionálního zapojení v tomto období, mimo jiné do evropského průzkumu jazykových dovedností a komparativní studie, která byla provedena v loňském roce jménem Evropské unie, a které jsem se zúčastnil. A nyní se tady podívám na zjištění a doporučení z tohoto materiálu. Najdete je na straně 34 až 42. A projdu postupně pět otázek, které už tady byly uvedeny a zdůrazním osm doporučení, která by potenciálně mohla pomoct v budoucích politikách Evropské unie, než potom přejdu k závěrečným poznámkám. Takže otázka číslo jedna. Přehled nástrojů, které má Evropská unie k dispozici, aby mohla ovlivnit utváření výuky jazyků v členských státech. Jak zdůrazňuje celý materiál, pravomoci Evropské komise, jak víte, v oblasti vzdělávání omezují pravidla, která souvisí se zásadou subsidiarity. A z tohoto důvodu se tyto kroky zaměřují na spolupráci s odborníky a zástupci členských států prostřednictvím otevřené metody koordinace. A v důsledku této činnosti teď máme celou řadu připomínek, pokynů a zdrojů, ke kterým mají členské státy přístup, aby se zajistil úspěšný přenos osvědčených postupů v celé Evropské unii. V této oblasti jsou tři doporučení. Vyzývají se členské státy, aby využili nástroje, které jim dala k dispozici Evropská komise, jako třeba semináře, které organizuje ECML, Evropské centrum pro moderní jazyky, anebo nejrůznější zdroje financování z EU – všechny tyto příležitosti doplňují podrobné pokyny a veřejně dostupné zdroje, které vysvětlují, jak zajistit finanční prostředky a jak se také postarat o to, že v projektu i po ukončení životního cyklu projektu budou maximální přínosy. Za druhé, Evropská komise se vyzývá, aby zdůraznila a více rozšiřovala závěry, které byly předloženy v loňském roce v září na eh, každoročním Evropském roce jazyků v Bruselu, Evropském no, jazyku v Bruselu, v závislosti nebo v souvislosti se studií, kterou jsme provedli my a která se zabývala také zaměstnavatelností. V těchto závěrech je celá řada opatření, která, kterými bychom se mohli zamyslet. A za třetí, jazyk je samozřejmě zakotven do celé řady oblastí v životě společnosti a proto je obtížné poměřovat celkový dopad těchto iniciativ na jednom konkrétním místě. Vyzýváme členské státy, aby zajistili udržitelnost svých programů k posílení výuky jazyků. A to je důležitá věc. Otázka číslo dvě žádá o přehled evropských finančních nástrojů na podporu mnohojazyčnosti a jazykové rozmanitosti. A je to v části čtyři v tom materiálu a doplňuje to také část pět příklady takovýchto činností. Nebudu tedy zacházet do podrobností, ale stojí za zmínku program Erasmus Plus jako eh, nová vlajková loď Evropské unie pro vzdělávání mládež a sport. Celkový rozpočet je 14,7 miliardy eur na sedmileté období do roku 2020. Cílem programu Erasmus Plus je modernizovat vzdělávání a odbornou průpravu a činnost pro mládež po celé Evropě a má pokrývat celou řadu aktivit, ale jazyky hrají významnou roli i v programu Erasmus, protože jsou klíčem k zajištění aktivní účasti v evropských vzdělávacích programech. Umožňují tedy všechny tři činnosti, nabízejí eh, širokou škálu příležitostí na podporu mnohojazyčnosti, jazykové rozmanitosti a celoživotního vzdělávání. A je tady také řada dalších iniciativ, které materiál pokrývá, ale do kterých nebudu zacházet. Doporučení tady, a to je podle mě hodně praktické, spočívá v tom, že vzhledem k tomu, jak široké jsou zdroje, finanční zdroje EU na podporu mnohazyčnosti a jazykové rozmanitosti, mohlo by být užitečné poskytnout jeden dokument, ve kterém jsou stručně popsány všechny možnosti financování pro činnosti související s jazyky ze všech stávajících programů, aby to bylo všechno na jednom místě. Tolik tedy toto doporučení. Otázka číslo 3. hlavní proud financování v Evropské unii upřednostňuje větší jazyky a měl by se tento trend zachovat anebo pozměnit a pokud ano, tak jak? My jsme analyzovali celou řadu zdrojů a dokumentů a vyplývá z toho, že to tak není. Že nemáme důkazy mm, tohoto prohlášení, právě naopak. Jazyková rozmanitost se uznává jako eh, jedno z nejcennějších aktiv Evropské unie a zdá se, že institucím záleží na tom, aby podpořili výuku a učení se celé řady jazyků a k tomu se ještě vrátím. Máme tady tři doporučení. Evropská unie a národní politiky pro mnohojazyčnost a jazykovou rozmanitost by měly, a to je podstatné, by měly uznat novou úlohu angličtiny jako lingvy franky pro mezinárodní komunikaci. Nejenom v Evropě, ale po celém světě. Na to máme tedy širší pohled. Nicméně, a k tomu se ještě vrátím, samotná angličtina nestačí. Za druhé, vzhledem k tomu, jak se v poslední době vyvíjela mobilita a migrace, měli bychom zvážit širší škálu jazyků, pokud je o jazykový repertoár evropských občanů, nejenom úřední jazyky. A jak také ještě zmíním na závěr, cíl mateřština plus 2 by se měl znovu posoudit eh, ve světle jazykové reality. K tomu se ještě tady vrátíme. Jde o ten repertoár a ne samostatné jazyky. Otázky 4 a 5, které teď vidíme před sebou, se obě týkají toho, jak finanční prostředky z EU mohou lépe naplnit potřeby zamýšlených příjemců při podpoře mnohojazyčnosti na regionální úrovni a při pokrývání všech eh, členů společnosti, včetně třeba škol. Současné mechanismy financování Evropské unie byly nově vymezeny na základě poučení z minulosti, z předchozích finančních programů a vycházejí z politických a finančních priorit, které Evropská unie stanovila v průběhu tohoto období. A pokyny, které souvisí s těmi jednotlivými programy jsou nesmírně komplexní. Hodně se odkazuje na příslušné politické dokumenty a také na to, jak požádat o prostředky, jak je zajistit. Takže tady je doporučení jednoduché. Členské státy by měly poskytnout mechanismy, které umožní menším organizacím, třeba školám, které teď nedostávají prostředky z EU, aby také využívali tyto možnosti. A nyní přejdu k závěrečným poznámkám, abych to všechno shrnul. Na závěr mohu říct, že úloha komise v oblasti vzdělávání je napomáhat spolupráci mezi členskými státy a poskytovat politické pokyny u věcí společného zájmu, pokud je o jazyky. Všechno naznačuje, že to, jak komise naplňuje tento cíl v rámci spolupráce a na základě efektivní činnosti spolu s členskými státy musí přizpůsobovat i finanční nástroje a musí s nimi diskutovat. Implementace každé jazykové politiky je samozřejmě na národních vládách a Evropská unie tady nemá jurisdikci, aby do toho mohla zasahovat. Strategie pro mnohojazyčnost byla užitečným nástrojem a zdá se, že byla motorem pro aktivit právě v této oblasti v posledních letech. Nicméně Je možné, že tato strategie by měla být přehodnocena společně s tím principem Materština plus 2, abychom lépe řešili nové výzvy a příležitosti, které vznikly od roku 2008. Takováto revize by měla v ideálním případě zohlednit nový kontext, který vytváří vstoupající migrační toky a také na základě toho, co nadnesla komise v rámci Evropského dne jazyků, aby se tedy navýšily jazykové standardy v členských státech. Myslím si, že eh, za tímto účelem bude zásadní technologie, umožní účinnější výuku jazyků a také hodnocení. Mimo tradiční prostředí školní třídy, výuka jazyků musí být zakotvena v přátelském prostředí, kde jsou všechny jazykové znalosti považovány za výhodu nebo aktivum, bez ohledu na to, zda je, jde o jazyk EU nebo ne. A revize iniciativ a projektů, hodnocení iniciativ a projektů v návaznosti na strategii pro mnohojazyčnost ukázalo výborné výsledky. A teď je potřeba zajistit účinné pokračování a další šíření této úspěšné činnosti. Měla by se naplánovat další činnost s přihlédnutím k nové jazykové realitě a aby toho bylo možné dosáhnout, myslím si, že komise by měla mít dále pravomoci, jak politické, tak finanční, koordinovat jednotlivé aktivity s členskými státy na národní i regionální úrovni. A s tím vám děkuji za pozornost. Eh, eh, děkuji profesorovi eh, Sevilovi za zajímavé nastínění a pan eh, profesor Sevil je velmi známý, takže já se mluvám za to, že jsem ho nedostatečně eh, představila. Eh, působil na Cambridgeské univerzitě, kde je hm, tzv. assessment center, které je nejprestižnějším centrem v tomto ohledu. A Teď bych chtěla dát slovo ještě našemu druhému expertovi, panu Valdemarovi Martiníkovi, eh, k výuce a učení se jazyků v EU a členských státech. Děkuji za slovo. Eh, vlastně jsem se dal dva cíle, pokud jde o mé vystoupení. Za prvé jsem se chtěla zabývat případovými studiemi a iniciativami a politikami, které probíhají v jednotlivých členských státech s cílem zlepšit jazykové dovednosti, včetně vyhodnocení dopadu. A také jsem chtěla zahrnout osvědčené postupy, včetně úspěšného úsilí, usnadnit eh, nabývání jazykových dovedností a také myšlo o případové studie o nejlepších postupech, jak se učit jazyky. Potom jsem měl druhý cíl a ten mm, druhý cíl se týkal mm, porovnání těch eh, různých režimů vyhodnocení jazykových znalostí v členských státech a také jsem eh, se chtěla podívat na jejich konkurenceschopnost. dále jsem se chtěla zabývat tím, jaké z těch strategických cílů je zapotřebí více podpořit eh, s ohledem na daná zjištění. Stanovili jsme si ve výzkumu následující otázky. Za prvé, hm, ta první sada otázek se týkala následujícího. Ptali jsme se na to, zda eh, případové studie, stejně jako osvědčené postupy, mohou být využity nebo zdůrazněny pro účely, které jsou stanoveny eh, v té strategii a při provádění té strategii. Potom ta druhá otázka byla, zda studie a jiné zdroje můžeme nějakým způsobem identifikovat a využít ke srovnávání jazykových režimů v členských státech. A zde můžeme vyhodnotit jejich srovnatelnost a také mě nás zajímaly závěry. Identifikovali jsme eh, následující zdroje. V tomto případě musím říct, že úkol identifikovat a analyzovat eh, přeskum, eh, případové studie, osvědčené postupy v členských státech představuje obrovský úkol. Vlastně by to vyžadovalo velmi dlouhý projekt, abychom byli schopni vše řádně analyzovat a identifikovat, protože jde o velmi vysoký počet iniciativ které probíhají. Z tohoto důvodu jsem se omezil pouze na dva následující úkoly, které se týkají případových studií a osvědčených postupů. Za prvé, mi šlo o identifikaci zdrojů eh, s nejsrozumitelnější sadou případových studií nebo případů a osvědčených postupů, které souvisí s výukou a učením se jazyku. Eh, ideálně, pokud jsou dostupné v nějaké formě databáze a chtěli jsme zajistit přehled a potom jsme chtěli identifikovat postupy, které řeší vyhodnocení a umožní eh, vyhodnotit dopad a přenositelnost takovýchto politik nebo postupů a potom některé z toho eh, zdůraznit buď jako dobré nebo slibné postupy. Podařilo se mi identifikovat eh, čtyři hlavní zdroje, které naplňují tato kritéria, jež jsem se stanovil. Ta první věc je asi nejobsáhlejší sada případů, která je v té databázi Evropské jazykové ceny Label pro inovativní projekty při výuce jazyku a učení se. Stejně bohatou, eh, bohatá je také databáze v Evropském centru pro moderní jazyky v Evropě. Potom máme třetí databázi, kterou můžeme v tomto kontextu také využít. Eh, to je databáze, která je poskytovaná projektem MOLAN, což je síť pro výměnu informací o eh, osvědčených postupech, které slouží k motivaci, k výuce a k učení se jazyků. A potom jsme měli také zprávu eh, Evropské komise z roku 2014 eh, jazykové pracovní skupiny o eh, různých aktivitách zájemného učení se. Jednalo se tam jako počítačovou podporu výuky jazyku, tak fyzickou, kde vás vyučí nějaká osoba. Evropská jazyková cena Label a daná databáze byly, eh, byla vyvinuta na eh, ředitelství pro obecné vzdělávání a kulturu v rámci sekce pro mnohojazyčnost. A je tam přes 2300 projektů. Ty jsou zahrnuty do této sbírky a jsou k dispozici ve 24 jazycích. Ta databáze umožňuje vyhledávání, to znamená, že si tam podle svých kritérií můžete vyhledat, co potřebujete. A myslím si, že jde o nejbohatší eh, sérii případů, které můžeme eh, v tomto kontextu, kontextu vzít v potaz. Ehm, poměrně zajímavá jedna věc a podle mě mělo jít o stálou eh, činnost a to je práce, která probíhá v rámci projektu NELIP, což je síť evropských iniciativ, v rámci té iniciativy Evropská jazyková cena Label a v rámci těchto projektů. A oni eh, se podívali na tu databázi a na základě svých kritérií identifikovali eh, iniciativy v 19 členských státech, které se do projektu zapojily, eh, ty projekty, které byly nejrelevantnější. Vybrali přes 200 projektů, 227, které považovali za nejslibnější. Vybrali je národní agentury a potom také 46 mm, případů osvědčených postupů, které je možné využít při eh, benchmarkcích v plánování a také při rozvoji eh, projektů změřených na kvalitní učení jazyků. Další databáze, která stojí za zmínku, je databáze, kterou nabízí Evropské centrum pro moderní jazyky. Eh, je to centrum Rady Evropy, které má sídlo v Rakousku ve Štýrském Hradci v Grácu. Mají poměrně rozsáhlou databázi, kde je přes 90 eh, velkých úspěšných hm, projektových iniciativ, které koordinovaly. Kromě toho také apelují na členské státy, stejně jako další země, aby využívali jejich poradenských služeb, stejně jako školících služeb, což je poměrně zajímavá iniciativa, protože vlastně z těch projektů se potom stávají služby. tím pádem dosáhnete toho, že eh, to není tak, že by projekt skončil a tím by to bylo celé uzavřeno, ale stává se z něho služba, kterou mohou členské státy využít. Eh, zde bych chtěl doplnit, že některé z těchto služeb eh, také nabízí spolu s tímto centrem Evropská komise. K tomu se ještě vrátím, až se dostaneme k části doporučení. Zkoumal jsem zdroje, které se týkají také těch ostatních cílů, to znamená srovnatelnost eh, režimu hodnocení. Tak eh, bylo jich tam poměrně dost a minimálně čtyři eh, ze zdrojů stojí za zmíněním. Začneme studií o provádění společného evropského rámce pro jazyky v evropských vzdělávacích systémech. Je to eh, studie, kterou, eh, kterou zajistil Evropský parlament v roce 2013, potom máme eh, srovnávací analýzu. Tam šlo o fungování otevřené metody koordinace. Je to zpráva, kterou zveřejnila Evropská komise v roce 2014. A potom uh, máme eh, přehled eh, národních testů v Evropě a také studii ke srovnatelnosti uh, testování jazykových dovedností v Evropě. A ten přehled z roku 2015 představuje také další důležitý zdroj. Jaká jsou klíčová zjištění? V případě případových studií a osvědčených postupů mohu si toto říci, že zdrojů je několik, a jde o zdroje, které můžeme za tímto účelem využít. Některé z těchto zdrojů jsou výborně eh, zorganizované, snadno dostupné a velmi rozsáhlé. Mají formu databází. Nicméně otázka dlouhodobého dopadu je věc, kterou lze velmi těžko vyhodnotit. Velmi často to není řešeno explicitně, když jsou projekty prezentovány. Spíše to probíhá tak, že projekt je nějakým způsobem prezentován, ale nějak se tam neuvádí, eh, jaké jsou jeho přínosy v reálných číslech eh, z dlouhodobého hlediska. Otázkou je také, jaká je přenositelnost těchto projektů. Například ten projekt eh, Nelly o tom hovořil ve svých zjištěních. Hovořil o přenositelnosti, o tom, že je poměrně omezená, protože očekávání koordinátorů mnohých projektů a to, že získali tu eh, evropskou jazykovou cenu label a tím pádem to povede k mm, mezinárodní spolupráci, tak tato očekávání nebyla naplněna zprávy o nějakém úspěšném přes přenosu jsou spíše raritou. Ta druhá oblast, srovnatelnost režimu vyhodnocení a klíčová zjištění, tak eh, to je mm, součástí těch různých studií, které jsem zmínil. Eh, v posledních letech proběhlo několik studií a průzkumů a poskytují opravdu dobrý vhled do eh, dané problematiky. Hlavním závěrem je, že když srovnáme ty národní režimy tak e, to není úplně taková přímočará jednoznačná záležitost. Je tady velká diverzifikace režimu, což je srozumitelné, nicméně se velmi leší také kvalita e, to, to zkoumání jazykových dovedností nebo hodnocení. A myslím si, že kvalita je něco, co je důležité. Na základě svých zjištění doporučuji následující. Za prvé si myslím, že bychom měli více využívat to, co již máme k dispozici, to, co existuje. Je zapotřebí podle mě tyto existující nástroje podporovat a je dobré e, přijímat opatření, která chtějí e, řešit věci systematicky, zkoumat e, potenciál a okamžitý dopad i dlouhodobý dopad inovativních přístupů, stejně jako ten projekt Nelly, který je takovým dobrým příkladem. Například je užitečné, že vlastně původně tam v tom eh, projektu bylo asi 1600 projektů a teď jich je už 2300. Je třeba přijímat také opatření, která budou zkoumat přenositelnost těch nejsilnějších iniciativ a postupů a dále třeba podporovat eh, provádění opatření jak na národní úrovni, tak na evropské úrovni, která eh, zvýší eh, kvalitu současného zkoumání jazykových dovedností tak abychom zajistili výsledky, které budou mít podobnou platnost ve všech členských státech a budou spolehlivé bez ohledu na dané jurisdikce. V oblasti spolupráce, která se začala rozvíjet mezi Evropskou komisí a Evropským centrem pro moderní jazyky v Radě Evropy, je takové, že jednoduše třeba pokračovat a zintenzivnit tuto spolupráci. Je třeba podporovat iniciativy, tak aby byly nabízeny školící a poradenské služby členským státům, abychom zajistili, že vlastně se staráme o implementaci, že to neponecháme svému osudu. Dále je e, dobré motivovat k systematickým studiím dopadu, to včetně vyhodnocení a včetně e, přenositelnosti. Platí to u všech eh, podporovaných projektů, zejména těch, které jsem e, zmínila, které získaly tu Eh, to, eh, tu Evropskou jazykovou cenu label. Děkuji, pane profesore. Poučili jsme se. Máme spoustu věcí k dispozici, ale nedostatečně je šíříme. Myslím si, že k tomuto můžeme přeložit, předložit nějaké návrhy. Bylo to velmi zajímavý eh, přehled toho, co máme k dispozici, jaké máme nástroje. Takže děkuji. Teď má slovo pan eh, Michele Gacona, Gacola ze skupiny Real eh, a je součástí vzdělávací studie v Humboldtské univerzitě v Berlíně. Zabýval se velmi výzkumnými projekty a vždy Eh, ještě zapomínám eh, představit všechny, takže bych ještě řekla pár slov k Valdemoru Martinikovi, který byl původně výkonným ředitelem eh, Evropského centra pro moderní jazyky ECML, o kterém jste hovořil, pane profesore, v rámci Rady Evropy. Pane profesor Gazela, máte slovo. Dobrý den, budu hovořit italsky, takže vám dám chvilinku čas, abyste si nasadili sluchátka, pokud to potřebujete. Jaký je cíl eh, této prezentace? Vlastně ten cíl byl svým způsobem už nemožný. Já jsem měla vyhodnotit eh, výhody a eh, náklady strategie, která je velice široká. Je to strategie mnohojazyčnosti v Evropě. A um, s ohledem na to jsme museli přistoupit k určitému zjednodušení. A teď vysvětlím, o co šlo. Nemáme až tolik času, abych zacházel do velkých podrobností, nicméně myslím, že je užitečné připomenout eh, tři hlavní cíle Evropské strategie pro mnohojazyčnost. A to jde o společensko-ekonomické cíle. Za prvé jde o eh, podporu sociální inkluze a soudržnosti. Mm, potom je třeba podporovat mobilitu na jednotném trhu, eh, ekonomický růst a zaměstnatelnost. A třetí cíl, který byl vlastně trochu skryt eh, v závěrech a v těch finálních doporučeních strategie, a to je eh, efektivní řízení a inkluzivní řízení mnohojazyčné komunikace Potom tady máme ještě další cíle, což je podpora eh, překladů a tlumočení a také celoživotního vzdělávání se. To jsou vlastně jako, jakoby doplňující eh, cíle k těm třem hlavním. Takže vidíte, že jde o velice široký kontext, které zde, který zde analyzujeme a tím pádem je nezbytné eh, přistoupit ke zjednodušením, abychom byli schopni pochopit, jakým způsobem můžeme vyhodnotit evropskou strategii mnohojazyčnosti. Ta zpráva se dělí na dvě části. První část eh, má za úkol vyhodnotit eh, vhodnost eh, Evropské strategie pro mnohojazyčnost. Na základě empirických důkazů, které máme k dispozici a na základě jazykové ekonomie řešíme to, jak vlastně jsou vyhodnocovány nebo využívány cizí jazyky například na trhu práce, jak využívají Evropané své jazykové dovednosti, jaký z toho mají prospěch, a jakým způsobem evropská strategie a evropská politika těch dvou cizích jazyků, kromě mateřštiny, určuje evropský kontext. Protože jestliže jazyková politika nebude relevantní, nebude vhodná s ohledem na dané prostředí, na daný kontext, tak velmi těžko přinese něco užitečného. Takže to je ten kontext první části zprávy. A potom v druhé části jsme řešili to, co komise eh, doposud udělala na základě těch dat, které jsme měli k dispozici v rámci eh, provádění Eh, politiky, o které rozhodla Rada. Prvním sociálně-ekonomickým cílem eh, Evropské strategie pro mnohojazyčnost je podpořit přes učení se jazyku a přes další nástroje zaměstnatelnost a eh, růst, hospodářský růst. To, co máme nyní k dispozici, a teď nebudu zacházet do um, podrobností, protože to vše si můžete najít ve zprávě, ale eh, vlastně máme poměrně málo empirických studií k ekonomické hodnotě jazyků v Evropě. A ty studie, které máme, tak ty se většinou eh, týkají zemí, které nejsou v Evropě, eh, v EU, to je jako například Švýcarsko nebo Turecko. To znamená, měli bychom navýšit počet dat, které máme k dispozici. Naopak máme, a musím říct, že jednoduše musíme hrát s kartami, které máme. A e, sice, že z toho, co máme, se ukazuje, že e, jazykové dovednosti přinášejí e, prospěch, ať už jde o vyšší příjem nebo e, prospěch e, ve společnosti. A má to pozitivní dopad také na ekonomický růst. Nicméně nejde o obecné závěry, protože jsou to závěry, které platí pouze pro některé země, u kterých byly provedeny analýzy. Je vidět, že znalost angličtiny má určitou užitečnost v těch analyzovaných zemích, ale eh, v eh, některých zemích eh, ten prospěch ze znalosti jazyku je vyšší, například když u angličtiny je pro vás výhodnější, když znáte nějaký jiný cizí jazyk. Nicméně, mm, pokud je o to, tu prospěšnost pro příjem a zaměstnatelnost, tak vlastně máme velmi málo empirických dat. Potřebujeme tedy více empirických eh, dat. Teď velmi stručně projdu to, co bude následovat. Hm, z některých dat eh, vyplývá, že jazykové znalosti přinášejí eh, ekonomický prospěch v oblasti příjmu, zaměstnanosti a také růstu, ale potřebujeme lepší data pro to, abychom toto mohli vyhodnotit. To znamená, abychom mohli jít do větší hloubky u ekonomických přínosů Evropské strategie pro, mnoho, strategie pro mnohojazyčnost. Druhý obecný cíl se týká eh, sociální inkluze a soudržnosti, a to znamená také migrantů. Tady v Evropě teď panuje velké napětí Jednak tady máme na jedné straně mobilitu, to znamená, eh, lidé se mohou volně pohybovat, mohou se přesouvat z jedné země do druhé. A na druhé straně máme inkluzi, to znamená, jde o to, o to abyste byli zapojeni, začleněni do prostředí, kde se cítíte být součástí něčeho, něčeho většího. A všichni se samozřejmě chtějí vyhnout tomu, aby eh, v Evropě vznikaly eh, takzvané paralelní komunity, určitá geta ale na druhou stranu je zapotřebí eh, podporovat mobilitu. A eh, politika v rámci mnohojazyčnosti pomáhá tomu cíli nebo ne? To byla otázka, na kterou jsme si chtěli odpovědět. A odpověď zní pouze z části. Máme evropský projekt, který začal v roce 2014, skončí v roce 2018. Ten projekt se zabývá právě tímto tématem, zda to eh, pomůže nebo ne. Ta evropská strategie pro mnohojazyčnost. Já se budu zabývat pouze několika zásadními body v rámci své prezentaci. Za prvé, eh, jazyková eh, politika, ta mateřština plus dva, eh, další jazyky, anebo ta angličtina jako hlavní faktor, ani jedna, ani z těchto dvou iniciativ nejsou dostačující, tak abychom vlastně dosáhli rovnováhy mezi mobilitou a inkluzí. Eh, jedna čtvrtina eh, Evropanů říká, že zná dva další cizí jazyky kromě materštiny, buď na základní jazykové znalosti nebo na střední úrovni. Eh, evropské systémy vzdělávací, vzdělávání jsou účinné jenom do určité míry, takže je obtížné vyukovat, vyučovat eh, cizí jazyk na vysoké úrovni. Pokud je o znalost angličtiny, tak pouze 7 eh, Evropanů říká, že angličtinu ovládá velmi dobře. Eh, většinou jde o základní znalost nebo střední znalost. To znamená, ta otázka, která zatím je, je, že jestliže mm, někdo se učí cizí jazyk a neví, který z daných cizích jazyků, když on dospěje, bude užitečný, takže on neví, eh, vlastně jaký jazyk bude potřebovat, protože on bude potřebovat ten jazyk, když se přesune do nějaké jiné země. Ta znalost eh, eh, angličtiny vám pomůže, pokud se chcete zapojit do nějaké jiné komunity, ale nefunguje to v těch paralelních komunitách, kde musíte znát místní jazyk. To znamená, mohli bychom hovořit o určitém učení se jazyku podle poptávky. To znamená, ten, kdo se rozhodne se přesunout a zapojit se do nějaké jiné společnosti, tak by se měl naučit ten cizí jazyk mm, té komunity, ve které se potom bude mm, pohybovat, a to ještě předtím, než vlastně začne ten přesun, tak aby až se dostane do dané eh, společnosti. Tady máme Eh, chybu na slajdu, měl by tam být zápor, že eh, ten eh, přístup mateřština plus dvě cizí jazyky je dostačující. Máme zde také třetí cíl. Já se snažím dodržet časový limit, takže máme třetí hlavní cíl, který, jak jsem řekl, je trochu skrytý a to je e, zaručit vlastně jazykovou demokracii. Chceme mít e, inkluzivní komunikaci vůči e, evropským občanům a to je oblast, která možná ještě velké zlepšení. Podíváme-li se na generálním ředitelství komise, tak většinou jsou ty stránky pouze v angličtině, osm z nich je v angličtině a v němčině a menšina z nich je k dispozici ve všech úředních jazycích. A co se stane, když komise a evropské instituce rozhodnou o tom, že budou používat pouze angličtinu nebo pouze angličtinu a němčinu v té vnější komunikaci a nehovořím o oficiálních aktech, ale o komunikaci na webových sítích? No, asi 50 občanů nehovoří eh, angličtinou, to znamená, vůbec se k ním tato komunikace nedostane. A kdo dnes hovoří anglicky buď plynulé, Eh, nebo eh, s jakoby svou mateřštinou, tak to je asi tak 25%. To znamená, většina občanů buď vůbec nerozumí eh, obsahu těchto webových stránek, anebo velmi málo. Asi nejzajímavější věcí je to, že nejenom menšina Evropanů tomu rozumí, ale jazykové dovednosti u cizích jazyků souvisí, alespoň podle statistiky, a to bylo statisticky prokázáno, souvisí se společenským eh, postavením eh, daných eh, osob. Většinou jsou to osoby, které jsou zajištěny a mají dobré vzdělávání. Mají dobré vzdělání. To znamená, jsou znevýhodněny zejména občané, které mají, kteří mají nižší úroveň vzdělání anebo nižší příjem. A ty jsou vlastně vyloučeni z evropské komunikace. Nevíme, co se bude dít v budoucnosti, ale podle našich dat, tak po eh, Brexitu vlastně budeme muset mnohojazyčnosti věnovat ještě větší pozornost. To musím, můžete přečíst některá data v naší zprávě. Teď se dostávám ke druhé části, to znamená, chceme vyhodnotit, co komise realizovala v období 2008 až 2011 pro provádění doporučení rady. Zde je třeba říci dvě hlavní věci. Některé velmi důležité výsledky byly dosaženy, například eh, jazykové dovednosti eh, Evropanů a dětí, to je realizováno, což je důležitý výsledek, který je třeba potrhnout. Potom v oblasti překladu a tlumočení tam proběhlo spousto, spousta aktivit a bylo to vysvětleno. A jeden z problémů, a tím se dostávám k závěru, je, že ve většině případů, když komise rozhodla o e, finanční podpoře prostřednictvím nějakých e, programů v rámci celoživotního vzdělávání anebo přes Evropský sociální fond, tak eh, ve většině případů máme data k eh, vlastně těm investicím, které byly provedeny, ale chybí nám ukazatele o výsledcích. Takže máme-li legitimizovat evropskou jazykovou politiku, tedy zjistit, zda eh, komise v reálu těmi přímými příspěvky dosahuje podpory učení jazyků a zaměstnanosti, tak potřebujeme vlastně údaje k těm konečným výsledkům těchto programů. Zda ty finanční prostředky měly podstatný dopad na eh, jazykové schopnosti nebo schopnosti daných osob se jazyk naučit a potom také se uplatnit na druhou práce. Eh, zatím je to z mé strany vše, protože bych jinak už přetáhl eh, čas, který mám vyčleněn a samozřejmě pak velmi rád odpovím na vaše otázky. Děkuji. Eh, vřele díky. Bylo to opravdu velmi zajímavé. Eh, jde také o sociální rovnost, eh, která souvisí s používáním nebo nepoužíváním jazyku na úrovni institucí. A to si myslím, že je velká výzva v Evropě a souvisí to také s tím tématem vlastně podstaty demokracie. Děkuji všem třem expertům, protože nám nastínili velmi úplný, ucelený rámec a myslím si, že máme různá doporučení, máme různé nástroje, instituce, eh, různá partnerství mezi evropskými institucemi, která probíhají v této oblasti, ale máme tady otázku srovnatelnosti daných dat, to je jedno důležité téma. A potom otázka, která se týká toho posledního tématu, to znamená a bylo to také součástí doporučení z roku 2008, a sice využívat mnohojazyčnost také na úrovni institucí. A potom, co můžeme udělat pro to, abychom pomohli jednotlivým občanům, nejde jenom o školáky, ale také dospělé osoby, eh, v těch třech výzvách globalizace, technologie a migrace, což jsou vlastně nové eh, výzvy, které vyžadují nové přístupy. Myslím si, že to je téma, které se zaslouží naši pozornost a někteří z kolegů už se hlásí o slovo, chtějí vystoupit a já rovnou dám slovo eh, kolegovi z ALDE. Muchas gracias. Ah, Děkuji mnohokrát. Děkuji všem panelistům za zajímavé příspěvky. Evropská unie je mnohojazyčným subjektem skládajícím se z mnoha národů. Máme tady to mnohojazyčné dědictví, jak o něm hovoří i Rada Evropy, což může představovat ekonomické výhody. Díky tomu Evropa může být kreativnější, díky jazykovým znalostem můžeme zlepšovat i své vlastně duševní schopnosti, ale jak říkal pan profesor Gacola, někdy se právě eh, hovoří o rozmanitosti a mnohojazyčnosti v různých kontextech. Jsou to koncepty docela nedávné, někdy jsou i ideologicky motivované. Pokud se podíváme na svět jako celek, vidíme, že e, národy s rozmanitostí kultury a jazyků nejsou vždy e, bohatší či kreativnější. Na druhou stranu tady to jazyková rozmanitost také může být e, častou záminkou pro určitá privilegia nebo pro udělování výsad různým komunitám. Je tedy třeba, abychom těžili z naší rozmanitosti, právě to nás posiluje jako Evropany, je to hodnota sama o sobě, ale e, nezapomínejme, že je také třeba vzájemné porozumění e, i přes rozdílnosti kultur a jazyků mezi různými e, kraji. Je třeba, abychom jako Evropané měli i nějakou, eh, nějaký společný jazyk, takovou lingua franca, kterou budou znát všichni občané. Děkuji. Eh, kolega Ferajen. Mm, kolega Ferajen. Já co mal vielen Dank für die... Äh, Kolegyně Ferajen. Eh, děkuji za velmi zajímavý úvod do tohoto tématu a já si myslím, že bychom o tom měli diskutovat na různých úrovních. Jednak vlastně o naší vlastní úrovni, to znamená, jak to řešíme v evropských institucích, o mnohojazyčnost. A je zajímavé, že 14 z 33 generální ředitelství, generální ředitelství nabízí webové stránky jenom v angličtině. To znamená, samotná hodnota mnohojazyčnosti, kterou chceme v Evropě prosazovat, se tady neobjevuje. Takže bychom měli dávat pozor na to, eh, jak zajistíme inkluzi občanů EU. A za druhé, jak můžeme mm, podpořit mnohojazyčnost přes eh, programy celoživotního vzdělávání, eh, školství, univerzitní programy a tak dále. Protože mm, máme velmi mnoho občanů, kteří hovoří jediným jazykem, a už vůbec nemůžeme hovořit o druhém nebo cizí, třetím cizím jazykce, kterým by byli schopni komunikovat nebo číst. A ta otázka mnohojazyčnosti, zda všichni hovoří jedním jazykem a potom jedním společným cizím jazykem, tak takovýto přístup už je podle mě zastaralý. V rámci našich vzdělávacích systémů máme různé kvalifikace, i pokud je o volbu jazyku. Vlastně si nejsme, nejsme v tom zajedno. Zasněla tady také téma Brexitu, já si nemyslím, že mm, pro angličtinu eh, bude mít, eh, nebo na angličtinu to bude mít nějaký velký dopad, protože celosvětově jde o eh, lingua franca, platí to pro Latinskou Ameriku, i Čínu, i tam se pomalu začínají učit angličtinu právě kvůli tomu, že angličtina se používá například ve vědě, ať se nám to líbí nebo ne. Takže i v Evropě se na tomto asi nic nezmění byť se to některým nemusí líbit. Ale myslím si, že je velmi důležité, aby i ty přirozené jazykové eh, dovednosti, například migrantů, byly více v popředí. Například eh, v Německu máme velmi silnou tureckou komunitu, která se v rámci školy naučí nejdříve německy, potom anglicky a potom případně ještě španělsky nebo francouzsky. A pokud jde o rozvoj jejich vlastně vlastní mateřtiny, tak proto se dělá velmi málo turečtiny. A myslím si, že tady bychom um, i toto měli řešit. Jde o jazyk, který si přináší ze své eh, rodné země nebo ze své vlastní rodiny. A toto bychom měli také začlenit do dalšího vzdělávání. Děkuji, pan eh, Morgano. Eh, děkuji za slovo, děkuji také za zprávy a za výzkum, který byl proveden. Já se domnívám, že jde o problém, kterým eh, musím, který musíme řešit. Je to ten problém Linkuj Franky pro Evropu. Eh, říkám to i z velmi praktického hlediska. Můžeme se odkázat i na jiné situace, například to, co se děje v USA. Výhoda souvisí také samozřejmě s tím, výhoda USA, že mají společný jazyk. Nicméně naváží na kolegyni, která právě hovořila, ten problém Brexitu. Pokud Spojené království odejde, tak eh, nevím, jestli bude moci angličtina zůstat eh, úředním jazykem EU. Z politické hlediska to je věc, kterou budeme muset řešit. A další věc, která zazněla, a tady si dovedu představit, že za touto pozicí je také vlastně vize používání pojmů nebo eh, právní upřesnění, ekonomické upřesnění. Takže na politické úrovni to určitě řešit budeme muset. Nechci tím říct, že angličtina není jazykem, které, který je používán celosvětově, ale to je úplně jiná otázka. A já si myslím, že to bude politické téma, o kterém podle mne budeme poměrně hodně muset diskutovat. Bez mikrofonu, bohužel. Já myslím, že ten problém je v té otázce úředního jazy, jazyka, protože Irové mají galštinu. Ale nechci teď otevírat diskuzi na toto téma. Jistě to může být téma, o kterém budeme muset mluvit do budoucna. Takže teď dávám slovo paní Šojdrové. Děkuji. My jsme se dostali až k té politické otázce vlastně angličtiny jako lingvy franky, ale já bych se vrátila k těm vašim studiím, protože ty jsou velmi důležité a e, přináší nám informace, se kterými bychom měli pracovat. Vy jste zjistili, že zde máme hodně studií, které ukazují dobrou praxi, ale vlastně nemají dlouhodobou, dlouhodobé použití a mm, ta efektivita i těch vynakládaných peněz prostředků jak evropských tak národních se ukazuje že není úplně prokázaná. já se osobně domnívám že přestože ty ehm, e, ta zjištění v těch přímých ehm, Eh, číslech možná nemáte, tak jsme přesvědčeni o tom, že to smysl má, ale určitě pokud chceme dál nastavovat další cíle, další nástroje pro financování a rozvoj jazykové výuky a multilingvismu v EU, tak musíme mít i ta tvrdá data to budeme potřebovat a e, v tomto směru ty výsledky vaší studie nám musí říct, e, kudy se dál vydat. E, druhým zjištěním, které je pro nás významné, je ta neschopnost se domluvit jedním jazykem, protože to má politické důsledky. Jestliže říkáte, že 75 obyvatel EU se neumí dostatečně domluvit v jednom jazyce, což je angličtina, tak to má, bohužel, to může mít a podle mého názoru i má i politické důsledky a my se tím musíme zabývat. K těm cílům, které jste uvedli, já bych ještě přidala jeden cíl. Já moc děkuji těm přednášejícím. Eh, pan eh, doktor Savile, profesor Savile je pro mě osobností známou, protože se zde účastní odborných seminářů a my jsme eh, v loňském roce se zabývali motivací ke vzdělávání. Ehm, určitě je to zaměstnanost určitě je to mobilita ale nesmí tam chybět i ten osobnostní rozvoj ten osobní cíl osobní zaujetí který, který má už to malé dítě. a my se musíme v těch nástrojích podpory vrátit na ten začátek. jestliže se bavíme o inkluzi tak bychom měli vědět že čím méně nadané dítě čím horší podmínky i sociální tím je důležitější začít co nejdříve právě s tou výukou protože tyto děti jsou nejvíce schopné otevřené té výuce a čím dříve se začnou učit cizí jazyk především třeba právě tu angličtinu pro schopnost eh, integrace tak tím je to efektivnější. Eh, já bych ráda se dotázala vás vy jste zmínili že otvíráte tu otázku zda ten cíl eh, rodný jazyk plus dva cizí jazyky, zda je to dobrý cíl. Já jsem tu otázku u vás tady četla. Podle mě to není otázka. Já si myslím, že to je cíl, ve kterém bychom měli pokračovat. Ale co je pravda i pro nás Evropany, že 25 Evropanů nemá dostatečné znalosti rodného jazyka to je také pro nás problém. Takže eh, nechci tím eh, odbočovat od cizích jazyků ale když se bavíme o kvalitě vzdělávání, o tomto, o těchto cílech, tak musíme vidět, že my musíme sledovat i, ty, i ten cíl výuky rodného jazyka plus jeden lingva franca plus jeden doplňující jazyk. Já bych chtěla vědět, zda v tomto smyslu, protože jste to naznačili, by se měly nějak měnit naše cíle. Já to nevidím. Děkuji. Eh, řekněme, že to je nezbytná podmínka, ale nikoli dostačující. Eh, ta podmínka mateřština plus dva cizí jazyky. Nestačí to i s ohledem na různé přístupy, které potřebujeme mít. Děkuji vám, paní předsedkyně. Toto jednání je velice zajímavé a já skutečně blahopřeji k iniciativě uspořádat tuto akci. Mám nicméně několik připomínek. Všichni tři přednášející jsou eh, vynikající, zajímavé přednášky, když někdy jsem se trochu eh, ztratil eh, v podrobnostech, nebo možná jsem se ztratil v překladu, také by se dalo říci. Pan Savil nastínil takový rámec, ale velice málo se mluvilo o něčem, co je podle mého názoru velmi zajímavé a chtěl bych tedy požádat o odpověď. Eh, možná už jste o tom diskutovali někdy v minulosti. To je otázka překladu eh, velkých literárních děl z menších zemí eh, do velkých jazyků Evropské unie. Víte, že v Řecku možná byl program, který nebyl tedy bohužel příliš efektivní, a e, překládaly se e, různé, e, různá knižní díla. Bohužel i tak často ta díla jsou nadále neznámá v západní Evropě, ale ta, ta literární díla byla vynikající a myslím si, že je dobré takto přenášet i ten literární korpus malých zemí do těch zemí větších prostřednictvím překladu. Uh, Domnívám se, že takovéto programy jsou také velice důležité a chtěl bych se zeptat, co si o tom myslí naše přednášející. Mě to osobně velice zajímá. Já jsem sám napsal tři knihy, všechny tři jsou bestsellery, no to si dělám trochu legraci, ale i, když je to trochu pravda, ale mám tady na tom i osobní zájem pan kolega kromě vědce eh, má také mnohé další znalosti. Nyní kolega Margal. Sí, gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Já tady hovořím teď španělsky, což vlastně není můj mateřský jazyk. To není legrace. Já totiž tady nemůžu hovořit svým mateřským jazykem, to je otázka práv. Eh, já sice hovořím i španělsky a mám vlastně trochu opačný problém než to, co říkal kolega Barbaris. Evropa eh, eh, má respektovat rozmanitost, demokracii. Je to vlastně společná hodnota. Naší lingou frankou je demokracie a je třeba respektovat všechny jazyky. Ale kromě toho rozměru, který vy tady zmiňujete, a je to úžasné, samozřejmě mohou se takto propagovat i strategie Evropské unie v členských státech a podobně, pak je tady ještě další rozměr, který je třeba zmínit. A to je jazyková skutečná realita v Evropě. Myslím, že nemáme dostatečně zmapovanou jazykovou rozmanitost v Evropě. Vy jste hovořili o, o mateřském jazyce, mother tongue. Máme 24 úředních jazyků jak je třeba vnímat i vlastně ty jazyky, které třeba někdo má jako mateřský, ale které nejsou, eh, nejsou jazykem úředním EU. Mohou být menšinové jazyky v Chorvatsku, eh, v Polsku. Já si myslím, že je třeba skutečně zmapovat celou tu jazykovou realitu v Evropě. Je třeba opravdu udělat úplný inventář a dát do vztahu tuto skutečnou realitu mateřských jazyků s vzdělávacími systémy, aby vlastně ty mateřské jazyky eh, mohly, všechny mohly být součástí vzdělávacího systému. Byla tady zmínka mateřský jazyk plus dva nebo plus tři, ano, ale je třeba začít u toho základu, u toho mateřského jazyka. A to je, myslím, první nevyhnutelná součást jakékoliv evropské strategie v tomto smyslu. Pak je tady otázka, hovořilo se tady o právech a já si myslím, že by se mělo hovořit o jazykových právech, lingvistických právech. Je, jazyková práva jsou uznávána i v terminologii UNESCO, protože já mám pocit, že to není dostatečně upraveno ani uplatňováno v našich členských státech. Otázka té lingua franca, angličtina je lingua franca na trhu, je to lingua franca ekonomiky, eh, lingua franca eh, kulturální dominance anglosaského světa v audiovizuálním světě. Eh, tak to funguje angličtina jako lingua franca. Asi nemá smysl s tím se snažit nějak soutěžit. Já to respektuji a byl bych eh, rád, kdybych byl sám eh, schopen lépe eh, angličtinu i další jazyky používat, ale je tady jinou věc, jiné je třeba řešit bez ohledu na to, jak to bude s Brexitem. Myslím si, že ta, ten jazyk má jiná, jinou hodnotu než třeba jenom politickou. Dnes je angličtina nezbytným nástrojem pro naše eh, vzájemné soužití a to bychom měli mít stále na paměti. Já tedy eh, doporučuji, abychom se také vrátil k dokumentu, který tento parlament schválil v roce 2014 a kde se hovořilo právě o tom, že chceme, aby ta jazyková rozmanitost v Evropě byla skutečná. Je tady samozřejmě ekonomický aspekt a už končím, paní předsedkyně. Eh, eh, velice narůstají nejrůznější technologie, aplikované eh, lingvistické nástroje, které by nám měly umožňovat překládat, sdílet, učit se cizím jazykům. Ty nástroje už tady jsou. Eh, takže nejen, eh, máme tady samozřejmě i, i úžasné eh, tlumočníky, ale je třeba, abychom i my využívali další technologie, jsou třeba i technologie automatického překladu a, a podobně. Prosím, ukončete, říká paní předsedkyně. Takže je třeba skutečně toto všechno efektivně využívat. Děkuji. No já když vidím tu vášeň, tak jsem trochu velkorysejší, pokud jde o řečnický čas, ale přesto bych byla ráda, kdybyste to nezneužívali. Eh, kolega Box, eh, uzavřeme tím, kolegyně Box, uzavřeme tím eh, příspěvky a potom bude čas na odpovědi. Mnohokrát děkuji. Já chci navázat na to, co už jsme tady slyšeli. Já souhlasím s tím, že mnohojazyčnost je velmi důležitá. a musíme odpovědícím způsobem uplatňovat jazykové politiky. Materština plus dvě, to je velice dobrá iniciativa, ale musíme mít na paměti, že některé skupiny vytvářejí etnické menšiny, které se musí učit jazyk většiny, svůj vlastní jazyk, plus dva to znamená, že se musí vypořádat se čtyřmi jazyky. To se podobá tomu, o čem mluvila paní Fenher, těch tureckých menšin. Ale já jsem měla na mysli národnostní menšiny v určité zemi. To byl třeba ten příklad, který uváděl pan Maragal. kde třeba o Maďary na Ukrajině nebo Slováky v Rumunsku. Mohli bychom uvést celou řadu příkladů. Musíme provést průzkumy a studie, abychom zjistili, co se pak stane s takovou jazykovou menšinou. Výbor pro kulturu si objednal studii od politického oddělení, ale zatím ještě nevíme, jak to vypadá s časovým plánem a kdy to budeme mít. A mě by zajímalo, Které cizí jazyky jsou nejoblíbenější, nejpopulárnější vedle angličtiny? Jak vidíte, tak jste vyvolali velký zájem. Je to velmi otevřené téma. Hovoří se různý doporučení, která se provádějí, hovoříme o tom, co akceptují, přijímají jednotlivé členské státy, jaké jsou nové výzvy, jaké jsou nástroje, které máme k dispozici. Nicméně já si myslím, a tady nám určitě poslouží také přítomnost komise, že víme, že vlastně ty možné scénáře se znovu otevírají. Hovořili jste o těch třech výzvách, které jsou před námi, nebo hovořili jste o problému vztahu mezi eh, mobilitou a inkluzí, sociální inkluzí i z toho jazykového hlediska. Dále jste hovořili o způsobech, jak zajistit větší eh, dostupnost nástrojů pro výuku a učení se jazyků. Teď bych eh, ráda dala slovo ještě komisi, které tímto děkuji za přítomnost. Paní so- doktorce Sophie Bernard z generální ředitelství IAC. A poté ještě eh, její kolega. Effectivement, je suis Sophie Bernard, la DG du Mnohokrát děkuji. Já jsem jmenuji Sofie Bernard a jsem z Generálního ředitelství pro vzdělání a mám na starosti školní vzdělání, mnohojazyčnost. A chci poděkovat všem odborníkům, kteří nám umožnili udělat si představu o tom, jaké iniciativy má Evropská unie. Zvlášť v posledních letech. Velice hezky upozornili na všechno, co děláme, i pokud je o politickou spolupráci s členskými státy a výzkum v posledních letech. Já nebudu všechny tyto věci opakovat, slyšeli jsme to velmi jasně, ale možná pár doporučení do budoucna. Za prvé, pokračovat v politické spolupráci, pokud je o mnohojazyčnost, pokračovat v tom, co se teď dělá, se zvláštním zaměřením na nové prostředí. Vy jste zdůraznili vazbu mezi výukou jazyků a mobilitou, sociálním začleněním Na to jsme se skutečně v posledních letech zaměřovali. Pracovali jsme s odborníky, zabývali jsme se takovými věcmi, jako jsou mnohojazyčné třídy, napětí, která by mohla vzniknout. Je potřeba naučit se jazyk, kterým se ve škole mluví, jazyk výuky. A otázka je, jakou to má potom vazbu na mateřštinu. Pracujeme s odborníky, s členskými státy, abychom zdůraznili příklady osvědčených postupů, abychom zjistili, co se dělá v této oblasti. Na začátku tohoto slyšení jste zmínili závěry, které jste vyvodili z Evropského dne jazyků v září 2015. Toto jsou pokyny, která se snažíme, které se snažíme s společenskými státy dál rozpracovat, především prostřednictvím eh, iniciativ vzájemného učení, s odborníky z jednotlivých ministerstev školství. A druhá věc, kterou jste zdůraznili, je potřeba údajů, zejména pokud je o dopad našich jednotlivých projektů a také pokud je o to, nakolik se to všechno dá převádět i nám. Na tom nám také velmi záleží. Jedním z kritérií pro výběr projektů je to, do jaké míry se projeví, do jaké míry je ho možné přenést do jiných zemí. To je klíčové kritérium. Pokud jde o přidělení té značky, evropské jazykové značka, bychom uznali hodnotu těchto značek. My bychom chtěli zvýšit tu základnu projektů, které sledujeme a které mohou mít zajímavé politické závěry. Také nadále financujeme různé studie, jako je ta, o které jste hovořili, studie jazykových znalostí nebo studie, kterou provádějí ehm, kolegové z Generálního ředitelství pro zaměstnanost, to je dopad, dopad jazykových znalostí na situaci na trhu práce, takže chceme v tomto pokračovat, protože to považujeme za důležité. Třetí cesta to je nutnost eh, více informovat o našich studiích. My eh, se snažíme eh, informovat, existuje i studie týkající se osvědčených postupů je pravda, že se snažíme vycházet z těch osvědčených postupů a na základě toho s členskými státy definujeme politické linie, které by mohly být zajímavé i pro jejich politiku vzdělávání. Pak také se vedly diskuse o otázce lingua franca, zda by to měla být angličtina nebo ne. Já si myslím, eh, a eh, zaznělo to i na začátku této diskuse, že je velice důležité učit se Eh, různé jazyky podle eh, kontextu, v němž žijeme v příhraničí, bude důležitější učit se jazyk eh, té sousední země spíše než angličtinu. Vždycky záleží na situaci, vlastně i v situaci týkající se zaměstnanosti v tom regionu, kde žijeme a podobně. Takže to je několik bodů, které jsem chtěla v této fázi zmínit. Děkuji. Thank you so much. Mnohokrát děkuji. Já bych chtěla říct si dvě připomínky a potom dám prostor k závěrům. Respektive chci se vás zeptat na dvě věci. Myslím, že jste o tom hovořila také vy. Nemohli bychom více zvážit politiky, které mají být zapracovány do toho spektra různých akcí eh, nové agendy k dovednostem. Neměli bychom to vidět jako příležitost pro to, abychom zjistili, jaké aspekty nebo strategie a, a jak více podpořit, nebo která doporučení a e, přístupy. A jde o nový nástroj, který řeší jak e, generální ředitelství pro zaměstnanost, tak generální ředitelství pro vzdělávání. A potom mě zajímá vztah mezi e, jazyky a kulturou. Na jednu stranu vidím ochuzení, se, ochuzení jazyků, jde o to, jaký je standard ve školách. Zda podle vašich průzkumů ty standardy jsou dodržovány, anebo zda dochází k ochuzení jazyků. A potom otázka překladu, gramatiky, tak to se týká vlastně šíření se nebo oběhu volného pohybu. A tam jde také o to, že můžete poznávat jiné kultury. Můžete mít jazyk, který vám slouží k překladu, ale vám mimo jiné umožní poznat jinou kulturu. A to podle mě jsou témata, která spolu souvisí. To znamená ta pestrost, různorodost a mobilita. A pak jsou určité jazyky, jako například angličtina, která, které studujete z funkčních praktických důvodů. Eh, a moje osobní zkušenost je taková, že pro mě mou mateřštinou je italština, Eh, říká se, že je vlastně asi nejčtvrtým eh, jazykem, který se nejvíce lidé učí ve světě, ale ne kvůli nějakým praktickým důvodům, ale většinou eh, z kulturních důvodů, protože ti lidé, kteří se učí italštinu, lidé chtějí poznat Itálii, zemi, kulturu a tak dále. Takže to jsou takové okrajové připomínky, taková specifika. A teď vás prosím, abyste zareagovali na položené dotazy a připomínky. Děkuji. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Především se omlouvám za to, že se snažíme pokrýt spoustu věcí dnes dopoledne. Já doporučuji, abyste se potom podívali na tyto zprávy, protože tam je spousta informací, které jsme nemohli říct. A dotýká se to některých z těch otázek a připomínek, které tady zazněly. Včetně toho, co se teď dělá v rámci programu komise a které se týkají překladu. Jedna z věcí, které bych chtěl zdůraznit na závěr, je to, že já jsem se snažil ukázat na svět, kde neuvažujeme o světě, kde je materština plus dva, protože to je takový zjednodušený způsob řešení té koncepce eh, jazykové rozmanitosti. I když se možná zdá, že to je jakási zkratka, jednoznačný cíl, skrývá se zatím celá řada problémů, které se potom ukazují třeba co máme na mysli mateřštinou nebo jazykem, který mluvíte doma, co je vlastně jazyk ve škole a jaký jazyk se vy jako jednotlivá osoba chcete učit v průběhu života. S tím, že si pak rozšiřujete ten repertoár komunikačních možností prostřednictvím učení se jazykům. A to by mohlo znamenat učit se jazyk z nějakých kulturních důvodů, anebo i z jiných důvodů. Což vám potom v životě pomáhá vybudovat si jazykovou identitu. Takže ta jazyková identita, lingvistická identita je vaše osobní záležitost a ne nějaká nálepka, jako že jste francouz, ital, angličan. Takže to souvisí s tou koncepcí osobní mnohojazyčnosti, jak tomu říkají v Radě Evropy, plurality jazyků a jde o to, že můžete mít ve více jazycích eh, schopnosti na různé úrovni v životě můžeme ty jazykové schopnosti pro to, co potřebujete dělat. Být eh, doma, mluvit jazykem, který mluví vaši rodiče a eh, prarodiče, potom chodit do školy, mít prospěch z výuky, cestovat, to znamená, že pak máte nějakou tu lingu franku, anebo jazyk, který vám pomůže získat práci jinde nebo dostat místo na vysoké škole a pak jedete třeba na jiné místo, přestěhujete se, potřebujete nový jazyk jediná jednotná cesta vpřed neexistuje, ale my musíme motivovat mladé lidi k tomu, aby se chtěli učit jazyky. Jedním z problémů jsou, je nedobrá výuka. Když někoho strčíte do třídy třikrát týdně a řeknete mu, učte se, to prostě nefunguje. Takže musíme víc těchto způsobů musíme říct, nebo vysvětlit lidem, že učit se jazyky je užitečné, a to nejen ve škole, ale i doma nebo ve společnosti, na pracovišti. A dá se to dělat spoustou způsobů, ale myslím si, že jedna z věcí, která nám pomůže, jsou technologie. Děkuji. Děkuji bardzo. Mnohokrát děkuji. Za sebe bych řekl, že se mohu připojit k tomu, co právě říkal můj předřečník. To je ta nejdůležitější věc, kterou si z toho všeho můžeme odnést. Mluvíme o vzdělání, o vzdělávacích politikách, o mnohojazyčnosti, obecně, ale často se příliš zaměřujeme na jazyky a málo na lidi. A já jsem hluboce přesvědčený o tom, že bychom měli mluvit o lidech, o jednotlivcích, o jejich potenciálu, jazykovém potenciálu. A ten je obrovský. Pokud k tomu budeme přistupovat takto, bude to velmi užitečné. A pomůže nám to dělat něco na místní úrovni, protože to bývá ten nejefektivnější přístup. A proto naprosto souhlasím s předřečníkem. Jsem přesvědčený o tom, že bychom se měli zaměřit na jednotlivce. Měli bychom podpořit jejich jazykový vývoj. Měli bychom je vybízet k tomu, aby eh, využili svůj vlastní potenciál, se kterým se narodili, způsobem, který vyhovuje jejich potřebám a který odpovídá také potřebám jejich komunity. Takže počínaje hrou na pískovišti od opravdu raného věku přes vzdělání až po pracoviště v celé společnosti. Děkuji velmi stručně. Já si myslím, že je třeba rozlišovat mezi institucemi, tedy evropskými, a to, co musí dělat, a potom, co potřebují občané ve svém eh, každodenním, ať už soukromém nebo profesním životě. Evropské instituce podle mě příliš často přes, přebírají eh, model USA, ale měli by se možná podívat na Kanadu, eh, Švýcarsko, země, které ekonomicky prosperují a jsou inovativní a přesto, že nemají jednu, jeden jazyk, jednu lingua franca, tak eh, eh, funguje u nich mnohojazyčnost. Takže to je jedna otázka. Potom eh, ta věc, která se týká jednotlivých občanů, to znamená toho, co potřebují občané ve svém životě. A to je věc, která se týká občanů. Evropa není Eh, nějakým velkým náměstím, kde by se náhodně občané eh, potkávali, ale je to prostor, kde se eh, mohou lidé svobodně pohybovat a jejich potřeby, potřeby těch osob se liší podle kontextu, v kterém se pohybují a je zapotřebí pochopit mm, to prostředí. Holandský ministr školství nedávno řekl, že jenom 30 mezinárodních studentů, kteří eh, studují eh, angličtinu v Holandsku, zůstávají eh, v se vrací do své země, a asi 70% by tam chtělo zůstat. Pardon, 70 se chce vrátit a pouze 30 tam zůstává. To je dáno tím, že neumí holandsky, ale pouze anglicky. je tady tady složitost, která často bývá opomíjena a mm, proto te, toto vidím jako důvod, kdy jednak se chcete zorientovat mezi službami, které podporují výuku, ale mm, je zapotřebí být připraven ještě předtím, než se přesunete do jiné země, abychom se vyhnuli těm paralelním komunitám. Potom další věc, která se týká toho, co říkala komise. Já si myslím, že je důležité nejenom eh, požadovat po institucích, aby, které dostávají finanční prostředky EU, aby ex ante slíbili eh, a vyjasnili, jaké budou eh, budoucí dopady. Já si myslím, že já jsem mluvil spíše o tom měření dopadů ex post, to znamená o těch investovaných prostředcích mm, z Evropského sociálního fondu na využení využití dovedností například nezaměstnaných osob. A pokud jde o výsledky, tak nejde o to, že bychom chtěli někoho soudit eh, nebo nějak posuzovat, ale jde o to, abychom měli, měli základ pro eh, srovnání a pro lepší využití evropských jazykových politik. Eh, paní předsedající, to bylo opravdu velmi zajímavé. Otevřeli jste nám nové obzory a já bych chtěla říct si kolegům, že s příslušnou sekcí eh, pracujeme na mnohojazyčnosti, na zlepšení jazyků, víme, jaké jsou ty kritické body, jaká jsou očekávání, jaké jsou problémy vlastně toho rozsahu. Eh, a je zapotřebí se na to podívat vlastně z nového úhlu pohledu. Je to znova eh, zapotřebí přehodnotit. Velmi vám děkujeme. A budeme rádi, když zůstanete našimi kontaktními osobami, protože si myslím, že v agendě dovedností a v dalších našich eh, pracích eh, možná, že vaše návrhy, vaše pozornost, vaše vklady by eh, se nám velmi, velmi hodily. Ještě jednou děkuji, bylo to pro nás opravdu zajímavé setkání. please, excuse me. Uh, sorry, may I pray you to take the seat? Zajměte prosím svá místa. Vím, že dnes je to něco podobné jako poslední školní den. Takže už jste plně nadšení, ale eh, předpokládám, že už se těšíte na další téma. Budu hovořit italsky. Nadejte si prosím sluchátka. Ráda bych zahájila tuto diskuzi, jde o první rozpravu eh, k programu Tvůrčí Evropa. Já jsem zpravodajkou eh, této zprávy a zároveň jsem zde v roli předsedkyně. Eh, v takže bych chtěla poděkovat našim hostům za jejich přítomnost. Máme tady za generální Connect, eh, zástupce vedoucího eh, jednotky a pak tady máme také eh, zástupce za generální EAK e a pana Zimanoviče. Opět za generální Connect a potom za ECA tady máme Briana Holmse, ředitele. Děkuji také za jeho přítomnost. Nedávno jsme se setkali také v rámci eh, návštěvy EACA s komisařem Navračičem. Představili jsme si, že to zorganizujeme následovně. Po mém vystoupení dám slovo generálním ředitelství, aby nám řekli, jaké jsou novinky. 30. června byl totiž podepsána dohoda mezi generálním Connect a Evropským eh, fondem pro investice o novém finančním nástroji. Konečně jsme se k tomuto okamžiku dostali a eh, bylo nám řečeno, že výzva bude předložena možná do konce července. My jsme rozdali odpovídající dokumenty Po vystoupení těchto podrobnějších eh, připomínkách budou mít prostor stínoví zpravodajové a poté dostane slovo opět komise. Program Kreativní Evropa vstoupil v platnost 1. ledna 2014 a měl by skončit v roce 2020. Příští rok komise předloží výsledky přeskumu v polovině období, jak je to u všech programů, ale jak víte, už jsme to dělali u Erasmu+, plus a teď je to poprvé, kdy parlament bude mít vlastní zprávu o provádění do konce roku 2016 a vlastně budeme to předcházet svým způsobem Eh, komisi a umožní nám to setkat se se zainteresovanými subjekty, národními agenturami, kolegy a všemi možnými zainteresovanými subjekty, tak abychom mohli eh, v dobrém čase říci také určité směry a ověřit to, jak je program provádět a učinit z toho závěry pro budoucnost. Potom Evropská komise v tom, ve své zprávě v polovině období bude hodnotit kvalitativní a kvantitativní prvky, které pak umožní vyhodnocení účinnost programu eh, s ohledem na dosažení cílu a také jeho efektivitu i ve srovnání s ostatními programy. Také přiměřenost nákladů, přidanou hodnotu daného evropského programu a těch programů, které jsou financovány z evropských prostředků, potom zjednodušení, eh, soudržnost interní i vnější toho programu, dosažení a význam cílů a to, zda to přispívá k inteligentnímu, udržitelnému, inkluzivnímu růstu, zda dosahujeme tohoto cíle. Naše zpráva, kterou budu prezentovat, má za úkol ověřit, zda daný program dosahuje cílů, které byly stanoveny a jak je prováděn. Ve druhé části zprávy a předpokládám, že to bude vyžadovat ještě další diskuzi z naší strany, ne pouze tu dnešní, teď už vám to říkám předem, abyste viděli, co vás čeká. A eh, tak to bychom mohli přispět eh, k tomu, jak se eh, případně zamyslet nad tím, jak reagovat na nové výzvy, jak program vylepšit. A dá to tedy směry o tom, jak dále postupovat a možná, že se budeme obírat, obírat i třeba jiným směrem. My jsme sekretariátu zadali vypracování tři studií, dvě z toho byly provedeny politickou sekcí, eh, šlo o vypracování dotazníků, ty byly předloženy Národním oddělením tvůrčí Evropy. Eh, jedna ta studie se týkala podprogramu kultury a druhá médií. Třetí studie, eh, ta byla zadána EPRS, což je výzkumná služba parlamentu a je vám k dispozici, máte ji tady v sále. Dnes jsem si říkal, že dáme prostor jinak rozpravy mezi námi, ale také um, k prezentaci, tak abychom měli všechny dostupné údaje a potom 5. září, mm, kdy budou přítomni i další kolegové, kteří to dnes nezvládli, eh, budou prezentovány tyto studie. A v září tedy vlastně doplníme informace. Já úvodem řeknu několik svých vlastních úvah, Hovořila jsem se spousty zainteresovaných stran, hovořili jsme s eh, zástupci kulturu, kultury, médií, eh, s koordinátory národních oddělení, jak v oblasti kultury, vzdělávání, tak médií. v říjnu například se setkám s některými zainteresovanými stranami ve Francii, abychom zjistili, jak vypadá eh, provádění tohoto programu v praxi. Víme, že eh, vlastně Tvůrčí Evropa sjednotila tři programy, kulturu, eh, média a média mundus. Vznikl z toho jeden jediný program se společnými, byť specifikovanými cíly díky parlamentu a pak tam máme dva podprogramy a jeden, jeden ehm, horizontální proud. Jde nám o konvergenci mezi odvětvími, kulturními, kreativními a audiovizivními a také jde o jejich přínos k růstu, která má být inteligentní, udržitelná a inkluzivní. Šlo také o to, že je třeba potvrdit eh, přínos jednotlivých odvětví, zde dochází k růstu, pak jsme tady hovořili o kulturních odvětvích. Včera na setkání výboru ještě ITRE, kterém se hovořilo o 12 milionech pracovních míst, o tom, jaký to má dopad, jaký je horizontální dopad kultury a například, že vytváří 2,5 krát více pracovních míst než automobilový průmysl. Jde nám také o transverzální dimenzi kultury, která je pro eh, Unii relevantní. Co se stalo? Máme novou komisi a e, ta má jinou strukturu e, komise, komisaře Junkra a zpráva Tvůrčí Evropy je vlastně svěřena dvěma komisařům a dvěma ředitelstvím, EAC e a Connect. A přestože se angažují v tom, aby pracovali integrovaně, tak dochází k rozdílnosti v přístupu a objevují se některé problémy s jednotou zaměření. I z hlediska médií, kde se investuje zejména do eh, audiovizuálních služeb a kultura je ponechána většinou neziskovému eh, odvětví. Oblast eh, tvůrčích podniků a kulturních podniků, nicméně nikoli v audiovizuálních, to znamená hudba, nakladatelství, architektura, design, eh, řemeslnické práce, tak eh, to jsou oblasti, které jsou málo v kultuře zastoupeny a myslíme si, že je zapotřebí jim věnovat větší, konkrétnější pozornost. Kromu, kromě toho tady chybí transsektorální proud, který by řešil integrované inovativní projekty, Víme samozřejmě, že máme omezené zdroje, ale v podstatě všechny prostředky se používají čistě na podporu programu, na eh, ta národní oddělení, National Desk, výzkum a komunikaci. A nemůžeme ani zamlčet, že to spoždění mm, u nástroje pro poskytnutí zárok a půjček Eh, je negativní. Předpokládáme, že eh, výběrové řízení bude zahájeno minimálně v červenci pro finanční instituce, jak eh, národních instituce, tak jiné, které by měly předložit odpovídající portfolio, portfolio pro kulturní podniky, pro neziskové podniky. A pak je tady další výběrové řízení pro výzkumné instituce. Mělo by dojít o podporu, mělo být o podporu tohoto odvětví, ale došlo k spoždění. A je těžké tedy říci, zda tato novinka programu měla nějaký eh, dopad nebo ne. Těžko to můžeme tedy vyhodnotit a myslíme si, že komise tak bude moci těžko učinit eh, za rok. My doufáme, že dojde k tedy té integraci mezi dvěma generální ředitelství, že bude zajištěna efektivní spolupráce a rovnováha, kterou jsme vždy požadovali mezi těmi neziskovými a neziskovými odvětvími. Eh, celková bilance pro eh, období 2014-2020 v okruhu 3 rámcového programu eh, je stanovena na 1,46 36 milionů eur a představuje žádná celá 14 celkového rozpočtu Eh, víceletého finančního rámce. Pokud jde o celkové prostředky, tak eh, minimálně 31% je určeno na podprogram kulturu a 56 na média a 13 na ten meziodvětvový proud mm, jsme si udělali takový průzkum, takže víme, jaké jsou eh, data, jaká jsou data. Výběrová řízení byla spuštěna relativně včas, byť dochází k změnu, pro, změně programu. Mm, využití je téměř stoprocentní. Nevím, jak je to u eh, prostředku na platby. Vím, jak je rozpočet 2017, to by mělo být asi 201 milionů, tedy se předpokládá nárůst. Ale myslíme si, že eh, ten rozpočet je eh, neodpovídající vůči poptávce a vůči té potřebě růstu. A i další europoslanci spolu se mnou jsme o tom hovořili včera. Eh, v roce 2014 a 2015 eh, program kultury eh, financoval 351 projektů a mm, šlo o téměř 1700 příjemců. To znamená, v průměru šlo o 20 Nicméně ta procentní výše úspěchů je kolem 13 možná 11 pokud jde o, ten, o ty výběrová řízení u spolupráce a u platform je to 6%. Potom média, eh, tam jsou ale automatická kritéria, například pro distribuci, pro výběrové řízení na distribuci. Tam je tedy ten postup automatický, tak tam šlo k financování 4494 eh, projektů nebo žádostí z téměř 8,5 tisíce, to znamená asi 43 takže vidíte, že tady ten dopad na pracovníky je úplně jiný, ale naopak v kultuře dochází k velké frustraci. Ehm, někdy program je trochu obětí svého úspěchu, mm, protože často jsou vyloučeny e, projekty, e, které jsou velmi kvalitní, jenom kvůli rozdílu žádná celá půl bodu. Mm, takže bych vám už teď chtěla e, říci, že je zapotřebí eh, předložit eh, pozměňovací návrhy k rozpočtu 2007, tak aby byly fondy integrovány. Co se týče eh, pracovního postupu a co vyplynulo z našich rozhovorů a tak dále. Mm, setkali jsme se nejenom s komisaři, ale také s různými generálními ředitelstvími, s útvarem pro kulturu, s různými National Desk, EACO a tak dále. Eh, také bych chtěla poděkovat za dialog a spolupráci s komisí. Co se týče eh, média, tak jsme se eh, zúčastnili například filmového fóra v Berlínu, potom v Bruselu, v Benátkách a Cannes, tam došlo k různým důležitým setkáním. Potom jsme navštívili také hlavní evropská kulturní města. Potom jsme eh, také řešili ocenění za eh, kulturní dědictví a literaturu. Učinila jsem z toho odpovídající závěry a vyhodnocení, ale nechci teď předbíhat. Nicméně obecné aspekty. Máme tady eh, hospodářský růst a marketing, ten většinou eh, má přednost před eh, tím uměleckým a inovativním aspektem alespoň takový eh, mají eh, pocit eh, zainteresované subjekty. My musíme dávat pozor na to, abychom se nezavřeli pouze do toho ekonomického myšlení a abychom zapomínali na originalitu. A proto mm, je velká škoda, že došlo k takovému velkému spoždění ze strany generálního ředitelství jak při definování kulturních a kreativních ukazatelů, které jsou předpokládány formou aktu přenesené pravomoci podprogram Kultura eh, zatím tedy neobsahuje prvky, které by umožňovaly eh, monitoring a hodnocení a tím pádem hrozí riziko, že eh, v budoucnosti nebude možné prokázat dopad tohoto programu a potom důležitým aspektem je vztah s třetími zeměmi. Komise si přála ukončit Media Mundus, kdy říkali, že celý ten program eh, Kultura a média bude otevřen eh, všem vlastně zemím, všem eh, různým fórum, prostřednictvím bilaterálních dohod s třetími zeměmi. Ale my musíme být proaktivní, musíme pod, umožňovat podporu i v třetích zemích. A bohužel ty postupy jsou velmi pomalé a dochází k územní nerovnosti. Pokud se podíváme na středozemní moře, na jih, tak eh, tam je to třeba řešit eh, s bilaterálními dohody, ale máme tady eh, Ukrajinu, Gruzii a tak dále, důležité země. Takže tady je zapotřebí zrychlit, protože v opačném případě mám pocit, že pokud jde o média mundus, tak opravdu je zapotřebí to pokračovat. Potom kultura, tady máme několik otázek. Já si myslím, že jde o podprogram, který je velmi eh, zajímavý, umožňuje mobilitu také mimo jiné. A víte, eh, že tam jsou čtyři výzvy, čtyři směry. Eh, možná, že to stojí za to přeskoumat. Máme tam network, ty hrají důležitou roli, nicméně je to příliš Eh, rigidní, pokud jde o pravidla pro způsobilost, takže na konci v podstatě je to trochu uzavřeno eh, nově vstupujícím. Platformy, ty jsou na začátku své cesty, vypadá to slibně, ale jsou podimenzovány, jde o 6% akceptovaných projektů. Potom eh, výzva na výběrové řízení pro literární překlady. Tady bychom měli mít to napojené na evropskou ocenění za literaturu a na nakladatelství. A neměli bychom se zaměřit pouze na ty nejokrajovější jazyky, ale také na více rozšířené jazyky. Potom eh, ta část pro spolupráci, tam eh, se umožňuje integrace mezi různými sektory a mezi těmi, které jsou hodně viditelné. Některé jsou, oblasti jsou zastoupeny více, některé méně. Ve světlo těchto věcí se domnívám, že je zajímavé, a teď předvídám um, možný závěr, byť o tom chci diskutovat ještě se s zpravodaji a s komisí, ale říkám si, zda není na místě eh, si mm, představit nějaký nový podprogram, který by se eh, týkal eh, kulturním a kreativním, kreativních podniků, to znamená hudby, nakladatelství, designu, umělecké řemeslnické činnosti a ponechali bychom potom spolupráci těm skutečným kulturním subjektům. E, samozřejmě musím zjistit, zda se na tomto shodneme, ale myslím si, že bychom měli být ambiciozní pro období po roku 2020. Potom e, hlavní města kultury, e, už budeme mít tři města, to znamená, otevřeme se také kandidátským zemím nebo potenciálně kandidátským zemím. Nicméně z tohoto hlediska je rozpočet na 2017 poddimenzován. Potom Eh, to evropská značka, evropské ceny za literaturu, architekturu a eh, dědictví, tak to jsou věci, které se prokázaly. A eh, měli bychom tady mít také cenu, která se týká divadel. Potom cena Lux, tady šlo ke spolufinancování a je to velmi důležitá věc. Potom program média nebo podprogram média, tak jde o základní podporu audiovizuálního sektoru a Mm, je bez diskusí, že tady přináší přidanou hodnotu. Hovořili jsme o spousta, spoustě dobrých věcí. Na posledním festivalu v Cannes 23 děl tam bylo podporováno právě z tohoto podpornou média. 11 z toho získalo, získalo nějakou cenu. Například Saulův syn eh, získal eh, Oscara za nejlepší cizí film a je to, je to vlastně takový trend růstu, kdy tady můžeme pozorovat. Média bude mít eh, nadále velmi důležitý dopad na zaměstnance. Máme tady 12 výzev, eh, ty byly dobře přijaty a jsou známy. Byla bych ráda, kdybyste nám poskytli nějaké další podrobnosti Eh, posledním vývoji eh, posluchačů a diváků a například na téma videoher. Je třeba rozhodnout také, jak zakročit u eh, systému automatických bodů. Ehm, má to vliv na kinematografii, takzvané ty handicapy, které jsou přidělovány těm velkým producentům kinematografie tak podle některých jsou ty body tak vysoké, že vlastně na konec toho seznamu se potom dostávají země, které produkují kvalitní kinematografii, která by mohla být vyvážena a to určitě představuje problém. Takže pravděpodobně bychom toto měli přeskoumat. Potom eh, ten proud eh, průřezový, transektorový, tak eh, tady jde hlavně o eh, integrované eh, projekty, které jdou napříč odvětvími. Jde také o integraci prostřednictvím kultury daných osob. Je podle mě škoda, že byl odložen projekt mástrů u mm, tvůrčích profesí. Mělo by to být skutečně průřezové. Potom se lidé stěžují na to, že ten kontext v oblasti řízení je velmi rigidní a hierarchický a v případě EACAT se stěžují lidé na velkou anonymitu. Úředníci se velmi často mění, každý říká něco jiného, odpovídají různě na stejné otázky a e, pravděpodobně bude muset proběhnout nebo být dokončena reorganizace EAC, zatím není úplná. A pro e, národní oddělení a kontaktní osoby je velmi složité se vyznat v tom organigramu, kdo je tou protistranou na druhé straně. Takže se vlastně komunikuje pouze s koordinátory e, národních e, oddělení, National Desk. Národní oddělení se také stěžují na to, že mají nedostatečný přímý kontakt s generálním ředitelstvím a s agenturou. to, co z toho vyplývá, je, že národní oddělení v minulosti měli pocit, že byly mnohem více prostředníky a partnery strategie v oblasti kultury. A téměř jako kdyby byly zainteresovaný stranami. To je velmi důležité. Další téma, o kterém všichni hovoří, je, že je nemožné se dostat k údajům, které se týkají otázek těch, které, kteří nebyli úspěšní. Já si myslím, že jak to bylo v minulosti, je nezbytné, aby eh, ty National Desk znali eh, celkovou situaci těch projektů v jejich zemí, protože pak budou moci odvádět lepší práci. Ning, ten nový systém komunikace, naopak eh, je hodnocen pozitivně. Operátoři si stěžují na ekonomickou zátěž daných požadavků na podíl spolufinancování, většinou to je 40 Eh, takže pro ty menší společnosti je velmi obtížné dosáhnout takovéto míry spolufinancování, potom eh, duplikace eh, dokumentace jednak v papírové podobě, potom online, potom nerealistické časové harmonogramy. Máte tam lhutu tří let. Nemožnost mít rozpočet pro prostředky, které jsou sdíleny s partnery A můžeme se podívat například, jak to funguje v jiných programech, jako Horizon 2020. To znamená, jaká je, bylo, jaké bylo hodnocení expertů? Víte, že to je téma, které mi hodně leží na srdci a jsem o tom plně přesvědčena. Vím, jaké jsou ekonomické problémy, které vedly k tomu, že takováto řešení jsou eh, nezbytné, ale myslím si, že kulturní projekt nemůže být hodnocen dvěma experty, kteří to dělají vlastně na dálku. Možná, že neznají realitu té země, nejsou třeba expertem v daném eh, odvětví a oni potom eh, vlastně bodují. Nikdy se ani nesetkají. Já vím, že to je program nejenom eh, kreativní Evropy, je to program také Horizontu 2020, kde se ta situace podle toho, co mi říkají experti, zhoršuje ale myslím si, že to jednoduše není dobrý eh, přístup a nemyslím si, že stačí to probrat po Skypeu. Pak se preferují projekty, které jsou homologovanější, eh, místo abychom šli více do hloubky, aby to více eh, odráželo danou realitu. Já si myslím, že Kreativní Evropa je program, který je nezbytný, má šanci dosáhnout velkých zlepšení. A teď hovořím například o EAČA, eh, že tady je problém samozřejmě s řízením, máme různí různé přístupy, jde o jeden program, který potom je rozdělen do menších podprogramů a je tam určitá diverzifikace. Ale Myslím si, že jestliže máme dosáhnout toho cíle, aby zde byl volný pohyb umělců, abychom eh, podporovali eh, audiovizuální služby, kulturu, abychom eh, umožnili mezinárodní charakter kariéry, abychom rozvíjeli celý ten systém kultury, audiovizuálních služeb a abychom umožnili také vývoz výsledků těchto odvětví. Myslím si, že jde otázku eh, zátěže, dostupnosti, administrativních otázek a nedostatečné transparentnosti a nedostatečného zapojení eh, aktérů. A to je podle mě zapotřebí přehodnotit. Období 2021-2027 je zapotřebí podle mě celou, celý program rozšířit Hlavní eh, část by měla být zaměřena na kulturu, ale mělo by jít o větší spolupráci s ostatními a o transversální charakter. Hovoříme o kulturní diplomaci. Konečně Horizont 2020 se také zabývá více kulturním dědictvím. Takže měli bychom být více v dialogu také s ostatními programy. Nicméně mám pocit, že v rámci tohoto programu byť tam zachováme jako podprogramy média a kulturu, tak pravděpodobně, a tady opakuji, že jde o e, můj osobní postoj, který vám předkládám k vašemu zvážení, ale e, pravděpodobně budeme mít více autonomních akcí e, v rámci tohoto programu, potom linie, které budou určeny těmu kulturním a tvůrčím podnikům, jak jsme o tom mluvili včera, potom něco k sociální inkluzi, což představuje obrovskou dimenzi v rámci této oblasti a potom také otázku eh, třetích zemí, což jsou podle mě tři oblasti, kde je podle mě zapotřebí eh, znovu eh, otevřít diskuzi k tvůrčí Evropě. Samozřejmě to musíme řešit na právní, politické úrovni. Ale myslím si, že to je také um, důvodem pro to, abychom měli jiný rozpočet, než je tam žádná celá čtyři nebo kolik to je. Jaký je časový harmonogram? Máme tady novinku eh, z finanční oblasti, takže jsme se rozhodli, že tu schůzi, kterou jsme měli plánovanou, eh, odložíme toho 5. září bychom chtěli prezentovat studie. Vím, že tady teď máme eh, zástupkyni k prezentaci studie, ale nebude prezentována dnes, nicméně pokud si budete přát položit nějaké otázky, tak to bude možné. Takže 5. září budou prezentovány studie, tam půjdeme více do hloubky, uvidíme další nové prvky A dnešní setkání bychom měli využít k tomu, abychom si vyslechli jak vás, tak komisi. Já teď hned dám komisi eh, slovo, aby nám předložila nový finanční nástroj, který podle mne představuje novinku a je určitě dobré, abychom o ní měli více informací. To setkání, kdy jsme o tom bylo, byli informováni, tak tady jsme ještě neviděli, jak se věci mají, protože ještě nebyla podepsána dohoda. Eh, teď eh, hledám správné jméno. Pan Žimal Novič nám nastíní nový finanční nástroj, potom stínový zpravodajové a potom ostatní kolegové. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych krátce uvedl, jak na tom jsme a jak bude vypadat další postup implementace toho záručního nástroje. Tento nástroj se dotýká jednoho z cílů kreativní Evropy, to znamená eh, usnadnit přístup k financování v oblasti kultury, protože eh, tam to vůbec není jednoduché. Takže komise s Evropským investičním fondem podepsala poslední černový den dohodu a pak začaly komunikační aktivity, to znamená tiskové zprávy, první eh, verze často kladených otázek, které popisují tento program – takže toto bude distribuovat příslušná kancelář do jednotlivých zemí a to tež platí pro banky, se kterými se Evropský investiční fond spojil, protože další krok bude implementace programu a to začíná zveřejněním výzvy k vyjádření zájmu, jak o záruky, tak proti záruky pro banky. To bude dělat Evropský investiční fond, ta víza už je téměř připravená a bude zveřejněna v nadcházejících dnech. Důležité je vědět, že jakmile bude výzva zveřejněna, ještě v červenci 2016, bude otevřená do září 2020. A to znamená, že finanční prostředníci a jednotlivé země budou mít spoustu času, aby posoudili, jestli je tento program pro ně zajímavý a aby požádali o účast. Takže po zveřejnění, což se velice drží eh, právního základu pro kreativní Evropu, Banky pošlou žádosti pro jednotlivé programy, pro tyto sektory, to znamená proktory, které pokrývají spoustu finančních potřeb podniků, jako je třeba pracovní kapitál, investice, překlenovací půjčky. Tyto žádosti prověří Evropský investiční fond, budou podepsány záruční smlouvy a to znamená, že implementace tohoto dlouhodobého nástroje může začít potom v té zemi, ve které se ta banka nachází. A v současné době očekáváme, že v některých zemích to bude možné ještě v roce 2016. Půjčky pro organizace a malé a střední podniky z kulturních a kreativních sektorů už budou k dispozici. Druhý prvek tohoto nástroje je tzv. budování kapacity, což je technická pomoc pro finanční prostředníky. A to se dělá záměrně, aby se zvýšilo porozumění specifikům podniků z obou sektorů. A protože máme takto vyhrazené nástroje, takovýto specifický nástroj, velice důležitá je samozřejmě komunikační aktivita, nejenom proto, aby se vysvětlilo bankám, o jaký nástroj se jedná, ale také, aby si podniky a organizace na trhu byly vědomé toho, že je tady takováto možnost a mohou rozšířit své činnosti. Takže komise společně s Evropským investičním fondem a Creative Europe Desks bude aktualizovat jednotlivé webové stránky, především informaci na e, příslušné stránce a bude to také na stránce o přístupu k finančním prostředkům, to je komunitní nebo mm, stránka nebo stránka komise o všech nástrojích, o všech finančních nástrojích. A bude to také na eh, webové stránce Evropského investičního fondu. Kromě toho, leták, ve kterém se tyto věci popisují už je na trhu a komise připravuje často kladené otázky pro příjemce. A máme v úmyslu zveřejnit to po letních prázdninách. A tento leták bude k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie takže kanceláře Creative Europe to můžou potom distribuovat ve všech organizacích v příslušných zemích. A kromě toho budeme mít také tabulku často kladených otázek pro finanční prostředníky. Navíc se na nás aktivně obracejí kanceláře Creative Europe v jednotlivých zemích v rámci tzv. národních informativních dnů. Už to připravilo Německo a Rumunsko a uvedl bych ještě příklad toho, jak to funguje – zmíním penátky. tam to připravovala komise eh, ve spolupráci s Benátským bienále. Je to pod hlavičku filmového fóra, ale bienále je velice dobrá příležitost. A tato akce bude určena jak pro italské banky nebo banky v tomto regionu a také organizacím, které pokrývají spoustu aktérů protože tento nástroj bude úspěšný jenom když ho využije řada subjektů z těchto sektorů. A komise také připravuje akci v Pozáru v souvislosti s naší diskuzí o tom, jak finanční nástroje, protože toto je v podstatě první nástroj s, takovou, s takovým širokým učením a zaměřuje se na eh, kreativní a kulturní sektory, abychom eh, prezentovali, co jsme probrali se zúčastněnými stranami v loňském roce. A také chci něco říct k těm bankám, které budou podepisovat tyto smlouvy. Tyto banky budou potřebovat eh, vyhrazenou komunikační kampaň, ale vidíte tady, že se odehrává spousta věcí a chci vám ještě říct, že takto vypadá struktura rozpočtu tohoto finančního nástroje. Ten prvotní rozpočet je teprve z roku 2016 musíme se vypořádat s tím, jaká jsou očekávání. Máme nějakou částku, kterou komise očekává, ale objem financování bude přes 600 milionů. Nicméně tyto závazky potřebujeme. Investiční fond může potom podepsat smlouvy s bankami a ty mohou začít pracovat. Takže začínáme u nízkých čísel, ale samozřejmě nevíme, kolik bank eh, bude mít zájem. Takže tak to vypadá cesta vpřed a já vám mnohokrát děkuji. Ehm, grazie. Io... Děkuji. Pokud by generální ředitelství mohlo všem kolegům, zejména stínovým zpravodajům našeho výboru, pohlo, mohlo rozeslat eh, tuto informaci v podrobnější podobě. Uvidíme, zda 16. Eh, července bude zveřejněna výzva a my bychom chtěli vědět, zda ty mm, národní, za to národní oddělení desk byly zapojeny nebo ne. v těch národních informačních dnech. Mm, proběhlo setkání, nebo je zapotřebí, aby proběhlo setkání v Bruselu, kde byste informovali eh, národní oddělení, protože není možné, aby byli informováni úplně na konci. Mm, vy za to asi nemůžete, ale je to apel na generální ředitelství. Z toho, co jsem pochopila, možná jsem to pochopila špatně, ale vlastně zjišťujeme ty informace téměř soukromně. Něco se oznámí, ale potom vlastně ty podstatné informace zjistíme až úplně poslední den. A e, národní oddělení National Desk by měly být první, kteří o tom vědí. Potom samozřejmě také banky. Je třeba je preventivně informovat a zapojit, tak, aby měli to, co je nezbytné pro ten den, kdy eh, proběhne výzva, aby byli dostatečně připraveni. Jde o nejdůležitější novinku programu. A už tak jako tak jste viděli, jaké tam probíhají eh, frustrace. Benátky dobře tam uvidíme. ta, to řízení musí být jasné. Výzva se netýká pouze audiovizuálních služeb a podniků, to musí být jasné úplně všem. Za prvé banky, potom eh, systém eh, schopností zainteresované strany. Pokud vlastně nebudeme informovat stranu poptávky, tak to nebude fungovat. Jestli to budeme prezentovat jenom v Benátkách, Dobře, ale musíme to prezentovat také na jiných místech, kde máme jiné zainteresované subjekty, kulturní instituce, muzea a tak dále. Já chápu, že generální ředitelství Connect, která má na starosti tuto záležitost, ale nemělo by dojít k narušení eh, u prostředníka. To znamená, National Desk je třeba zapojit, aby od prvního okamžiku vlastně sdíleli danou strategii. Neměli by se ptát, jak to půjde, měli by být informováni. A nesmí to být anonymní. Eh, musíte zapojit partnery, strategie mm, Kreativní Evropa a všichni musí být všem informováni. Protože potom eh, budou hodnoceny, musí vědět, jak vlastně banka je bude hodnotit při těch eh, portfoliích ať už jde o ziskové, neziskové subjekty, malé nebo velké. My jsme si ten program velmi mm, přáli, já to nehájím jenom kvůli tomu, že jsem zpravodajkou, ale a už se blížíme na závěr, ale jde o to, aby to fungovalo v praxi. Na ten nástroj jsme čekali velmi dlouho a není možné, abychom čekali na něco dva roky, možná dva a půl roky a potom najednou ten poslední den se to realizuje a nikdo o tom není informován. A takový mám pocit, že je výsledek toho, když máme sdílené řízení. je zapotřebí, aby to bylo spuštěno za plné informovanosti, aby všichni věděli, o co jde. A já si myslím, abychom eh, všichni eh, potom mohli řešit problémy, které se týkají jednotlivých oblastí. Takže teď jsou na řadě kolegové, kolega Venta, Džambasky a pak Mikels a pan Morganone. Děkuji, paní Przewodnicząca. Więc bardzo krótko, niewiele. Děkuji vám, paní předsedkyně, velice stručně. Nemáme mnoho času. Vy jste už eh, ukázala, že jste v této věci velice angažovaná. Dala jste nám mnoho informací o programu Kreativní Evropy, o možnostech spolufinancování a tak dále, takže já to nebudu dále rozvádět. Také jsme diskutovali o finančním nástroji. Pro mě jsou důležité vlastně ty eh, národní nebo vnitrostátní přepážky National Desks v rámci programu Kreativní Evropy, které vlastně potom zpracovávají přihlášky. Máme určité dostupné údaje, které ukazují, že zúčastněné země eh, nejsou vždy stejně efektivní. Je třeba posilovat schopnost těch vnitrostátních eh, orgánů, protože ty mají působit jako koordinátoři pro příjemce, ale zároveň také mají být pozorní a zjišťovat, jaké jsou eh, potřeby těch potenciálních uživatelů. Jsou tady eh, záruky, protizáruky, o tom už se hovořilo, 21 miliard na, v rozpočtu. Hovoříme-li o úvěrových zárukách, měli bychom také hovořit o posilování kapacit. Finanční instituce by měly vyhovět potřebám kulturního a kreativního odvětví. Je třeba, aby se také zohledňovaly specifické vlastnosti těchto dvou odvětví. Nemám teď na, na mysli odvětví jako celek, ale ty jednotlivé obory a jednotlivé trhy finanční instituce by měly poskytovat informace těmto různým oborům a odvětvím. Subjekty působící v kulturním a kreativním odvětví by měly mít možnost využívat širší škálu programů, včetně programů jako COSME a Horizon 2020. A na závěr bych ještě chtěl říci, že se těším na spolupráci s paní předsedkyní. Grazie, Bogdan. E, eh, Jura, le... Děkuji. Nyní Mikels. Děkuji za slovo. Já bych eh, chtěla nejdříve poděkovat za to vášnivé vystoupení. Víme, jaká je informační politika, víme, jak to je s těmi příjemci, kteří to mají pak dále předat. A já si myslím, že to hraje důležitou roli. A při provádění programu to často vlastně toto je ten bod zlomu, eh, ten důvod, proč programy nejsou mimo jiné efektivně prováděny. Vy jste hovořili o tom, že je zapotřebí vést rozsáhlou diskuzi. A včera jsme měli společné setkání s ITREM, kdy jsme hovořili o um, vlastně těch nových zárukách nebo novém fondu a hovořili jsme o tvůrčích eh, odvětví, byť je mm, tvůrčí průmysl neznamená vše, tvůrčí Evropa je samozřejmě širší pojem, znamená více. A já si myslím, že v případě finančních nástrojů, ať už jde o úvěry nebo o e, přímé dotace, narážíme vždy na ten týž problém. A sice na to, že ty nejmenší subjekty, ať už jde o mikropodniky nebo malé podniky, tak téměř nemají šanci e, vlastně získat úvěry. A to je ten klíčový bod podle mne e, právě v oblasti tvůrčího průmyslu nebo tvůrčí Evropy je skutečností, že EFSI, který byl vždy prezentován a je vlastně jako úspěšný projekt, tak v konečném důsledku nepodpořil jediný eh, program z těch tvůrčích odvětví. A nad tím je třeba se zamyslet. A netýká se to jenom eh, rozdělení podle odvětví nebo té struktury podle odvětví, ale také podle regionu. Například v takové velké zemi, jako je moje, Německu, eh, nebyl podpořen žádný východoněmecký projekt eh, z EFSI a má to určitě své příčiny. Mě to znepokoje. Nevím, zda Mm, ten fond nový na záruky ve výši 120 milionů pro tvůrčí Evropu bude schopen změnit něco na regionální úrovni. Já doufám, že inovativní kreativní podniky také získají podporu, nejenom ty největší podniky. mám své pochybnosti. Já si myslím, že všechny ostatní body potom můžeme eh, probrat eh, v té diskuzi po létě, kdy můžeme eh, jít více do hloubky a samozřejmě se aktivně zapojíme. Samozřejmě, děkuji v září. Budeme probírat další informace, včetně prezentace studií a včetně zástupců, kteří ji budou prezentovat. Myslím si, že je dobře, že jsme to odložili na 5. září. Máme tak příležitost k dalším kroku. Paní Šujdrova. Děkuji. Paní předsedkyně, já to nechci moc prodlužovat, protože nechám prostor ještě pro reakce zástupců komise. Eh, chci si prostudovat ty studie i ten návrh toho nového finančního nástroje. Ale chtěla jsem upozornit na otázku, kterou jsme tady včera zmiňovali. Mm, pokud by to nebylo právě na vás, tak se omlouvám, ale zmiňovali jsme přípravu eh, finančního zajištění Evropského roku kultury. Tak jsem se chtěla zeptat, zda Eh, byste mohli na to reagovat, zda to bude zajištěno tak, jak předpokládáme, aby rok, eh, Evropský rok kultury byl připraven a země se mohly zapojit svými projekty. Děkuji. Eh, sappiamo che questo Paní Šodrová, víte a víme, že to je téma, které nám velmi leží na srdci. Eh, nemyslím si, že je to téma, které patří eh, do eh, tvůrčí Evropy a už vůbec ne do rozpočtu tvůrčí Evropy, to už jsme velmi důrazně řekli komisi. Myslíme si, že není možné brát zdroje, které už tak jako tak jsou nedostačující, ale myslíme si, že je zapotřebí najít zdroje někde jinde než tvůrčí Evropě. Komise, komise mm, konečně schválila, že za rok budou doplněny další zdroje jsou tady určité vazby, s tím souhlasím. A myslím si, že ten evropský rok bude velmi zajímavý. Pan Morgano, chcete něco doplnit? Děkuji. Já myslím, že to, co teď hrajeme, souvisí s programem, který sám o sobě, kdybychom teď udělali hodnocení číselných údajů, které máme, to znamená v oblasti zaměstnanosti, to znamená počtu podniků a zejména mikropodniků, kdy mají méně než 9 zaměstnanců, tak ta čísla nám říkají, že je zde máme zásadní prostor a v podstatě nám to dává odpověď na otázku a na závazek, kterého se ujala komise, mám na mysli program Junkra, a sice obnovit růst a podpořit zaměstnanost, zejména mezi mladými. Podíváme-li se na data, která jsou k dispozici, tak velká část těch, kteří jsou v těchto odvětvích zaměstnání, ehm, mladší 20, jsou mladší 29 let a žádný produktivní eh, sektor jiného typu není schopen absorbovat eh, pracovní sílu, zejména kvalifikovanou v takovéto míře. Takže vlastně mám odpověď eh, dvojího charakteru. Zaměstnanost, to je ten jeden směr, a dále zaměstnanost s možnou vysokou kvalitou. Ale samozřejmě k tomu potřebujeme naplnit ty podmínky pro realizovatelnost a to je dáno přístupem k úvěrům z části se zárukou těchto fondů, kde doufám, že půjde o první krok ale pak je zde také velmi citlivé téma, které se týká autorských práv nebo produkce startup podniků. A jde o to, abychom vynaložili maximální úsilí při informování a zapojení všech, protože jinak hrozí, že při rozhodnutích, která se týkají těchto otázek, dojde k určitým dílčím rozhodnutím a nebude to potom odpovídat těm, eh, tomu reálnému potenciálu daného odvětví. To znamená, to řešení bude jenom dílčí. To, co říkala paní předsedkyně úvodem, eh, vlastně hovoří o tom, na, co jsme se, na čem jsme se my jako výbor eh, shodli, a sice, že jako parlament máme vůli jít určitým směrem. Ale je zapotřebí zapojit také ostatní, bez toho to podle mě nejde. Paní předsedající, děkuji, děkuji všem a já si myslím, že teď je eh, na čase, abychom přidali slovo eh, našim hostům. Máme tady doktora Bartáka. Zaznělo toho tady spoustu, samozřejmě jde teprve o první diskuzi. Mm, poprvé 1. září a potom 8. listopadu bude eh, předložen návrh. A já se samozřejmě se stínovými zpravodají setkám ještě předtím, abychom eh, diskutovali o těch nejdůležitějších otázkách a také o prvcích, které si přejí mít eh, obsaženy v návrhu. A teď komise. Prosím, máte slovo. Thank you, thank you, chair. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně, dobrý den. Já bych především chtěla říct, že jsme opravdu velmi vděční Evropskému parlamentu za tento hloubkový náhled na tento program v této fázi, protože to také velice dobře zapadá do toho, čemu my říkáme revize nebo hodnocení programů v polovině období. A z tohoto pohledu jsme opravdu rádi, že tato debata může proběhnout a že se bude dál mluvit o implementaci tohoto programu. Protože samozřejmě pro nás je nejdůležitější vytěžit z toho maximum, aby to byl co nejkvalitnější program v druhé polovině implementačního období. Ten program už trvá dva a půl roku a to znamená, že proběhla eh, řada změn, řada výkyvů, jak už bylo řečeno, administrativně to bylo rozděleno mezi dvě generální ředitelství a do komisaře. My se s kolegy z generálního ředitelství Connect snažíme zajistit, že to zůstane integrovaným programem, že naplníme to, co je samozřejmě uvedeno v právním základu programu. Máme pracovní skupinu, která se pravidelně schází. Společně řídíme mezioborovou část, podrobně se informujeme o tom, co se dělá na, stránce, na straně médií, na straně kultury a samozřejmě velice úzce spolupracujeme s finančním nástrojem. Takže já myslím, že prozatím je zpráva programu zajištěna, zajišťují ta dvě generální ředitelství a komisaři navzdory té administrativní propasti. A pokud jde o kulturní stránku programu, naší povinností je samozřejmě uchránit kulturní rozmanitost Evropy, postarat se o konkurenceschopnost kulturních podniků, postarat se o mobilitu aktérů v oblasti kultury, uměleckých děl a repertoáru v Evropě a také podpořit mezikulturní dialog, co samozřejmě teď nabývá na významu. Vzhledem k tomu, že spouštíme nový program a když si vezmeme v úvahu také vlnu uprchlíků v Evropě a snažili jsme se přizpůsobit ten program vyvíjejícím se potřebám. Takže, dejme tomu, v rámci možností, které nám dává právní základ, můžeme program přizpůsobit a můžeme dospět k přiměřené kombinaci toho, co nazýváme kontinuitou, to znamená toho, co se nám už v kulturních programech podařilo, a inovace, to znamená nové věci, nové přístupy, inovativní a kreativní projekty. A pokud je o kulturní část projektu, myslíme si, že se nám to pomaličku daří na základě projektů spolupráce. Složení, abych tak řekl, těchto projektů odpovídá z našeho pohledu víceméně tomu, co potřebujeme. I když, jak říkáte, Výkonná umění, výkonní umělci jsou málo zastoupení v porovnání s dalšími sektory. Nicméně myslíme si, že tady nabývají na síle inovativní přístupy, mimo jiné díky použití nových technologií. A ta část programu, která je věnovaná platformám a sítím, Tady také budeme mít poslední výzvu na konci tohoto roku a doufáme, že v posledních čtyřech letech trvání programu budeme mít, dejme tomu, seznam sítí, které budou reprezentovat všechny důležité sektory a dílčí sektory v Evropě. A pro komisi a pro všechny instituce to bude spolehlivý partner, který bude odrážet situaci v celé oblasti kultury v Evropě. A u platform, což je ta nejinovativnější část dílčího programu pro kulturu, tady doufáme, že budeme pokračovat v tom, že budeme mít opravdu velké organizace v Evropě, které vycházejí eh, z nových umělců, z podpory mladých umělců na zemích, až budeme schopni připravit evropské programy. Máme velice dobré zkušenosti s těmi projekty, které jsme zatím měli a doufám, že začátkem příštího roku budeme schopni říct, že máme dvojnásobek a že v tom můžeme pokračovat. A především budeme reagovat také na vaše přání, ta výzva se koná třikrát za těch sedm let. Takže toto bude poslední. A doufáme, že vyhovíme i vám, a totiž, že ten program nebude příliš orientovaný na ekonomiku, že tam budeme mít tu uměleckou hodnotu, kulturní obsah. A já myslím, že toto nejlépe reprezentují platformy. Pokud je o síť eh, kanceláří, kreativní Evropy, ta byla také zmíněna. Máme s nimi velice dobrou spolupráci a já myslím, že u tak malého programu máme štěstí, že máme takovou síť. Samozřejmě v některých zemích nebylo snadné, aby se ty kanceláře sloučily s bývalými kulturními kontaktními místy a kancelářemi pro média z čeho se stala jedna síť, ale po dvou letech mohu říct, že v 99% případů to funguje docela dobře. Kolegové, kteří v těch kancelářích pracují, rádi spolupracují. V podstatě se tím vylepšila i jejich situace, protože je tato fůze posílila. A pro nás je to samozřejmě nesmírně cená síť. Scházíme se s nimi dvakrát ročně, pravidelně, a máme elektronické nebo digitální nástroje pro neustálý kontakt s těmito kancelářemi. Takže se musíme blíž podívat na tu zprávu, kterou pracovává Evropský parlament, abychom zjistili, kde jsou případně nedostatky. V každém případě, pokud je o finanční nástroj, měli jsme v průběhu posledního roku dvě školení pro tyto kanceláře, školení k finančním nástrojům, ale v této fázi nemůžeme zajít moc dál, ty kanceláře jsou si toho velice dobře vědomi, ale teď ještě nemůžeme říct, kde to budeme spouštět, v kterých zemích to budeme spouštět nejdřív. Nechceme vytvořit eh, očekávání, která pak nemůžeme naplnit, pokud je o to, kde ty nástroje budou k dispozici, dejme tomu příští dvou letech. Jakmile budeme vědět, kde začneme, samozřejmě začneme šířit informace. A možná ještě poslední zmínka, poslední věc, která se týká třetích zemí. Jak víte, program je otevřený zemím východního a jižního sousedství. Už teď pracujeme s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou. Oni projevili zájem, začali jsme vyjednávat s Tuniskem a s Izraelem. Ta vyjednávání už docela pokročila, ale samozřejmě velkou překážku představuje právní základ, protože potřebujeme úplnou harmonizaci legislativy podle příslušné směrnice a to je podmínka pro účast v dělčím programu pro média. To je samozřejmě komplikace pro některé z těchto zemí, které by se případně chtěly zúčastnit všech programů ale samozřejmě kultury se účastnit mohou. A pak ještě k těm poznámkám o administrativní řízení programu a tak dále. To asi přenechám Brianovi, který nejlépe ví, jak vypadá každodenní chod programu v agentuře. Děkuji. Mm, děkuji. Budeme mít také eh, v rámci výboru návštěvu z Tuniska v říjnu. A z tohoto hlediska bylo zajímavé, kdybychom měli eh, nějaké konkrétní návrhy. I s ohledem na to, že vztahy s Marokem a Tuniskem eh, jsou mimořádné, spousta subjektů s nimi spolupracuje, ta zkušenost je velmi zajímavá z hlediska kulturní dědictví, různých filmových festivalů a tak dále. Takže tam jsou podle mě naplněny všechny podmínky. Prosím, máte slovo. And like Carol, thank you very much. A stejně jako Karel, já děkuji, že jste nás pozvali na tuto velice důležitou diskuzi. Já nebudu opakovat, co už říkal Karel, souhlasím se vším, co říkal. A jen bych to doplnil. Pokud jde o společnou zprávu tohoto programu v obou ředitelstvích, jednou z výhod je i to, že to programům pomáhá navazat vztah i na jiné bývalé programy, třeba Page 2020, takže můžeme lépe spolupracovat. A v generálním ředitelství Connect máme nový, nové ředitelství pro média. Od 1. července máme ředitele Abeho Multiho a na tomto ředitelství máme také útvar vyhrazený pro výzkum mediálních technologií a těšíme se na to, že tyto synergie budeme moct využívat. Pokud je o politickou úroveň, samozřejmě víte, že jednou z priorit v tomto funkčním období je jednotný digitální trh. Má to regulatorní dimenzi, týká se to reformy autorského práva, audiovizuálních mediálních služeb, ale my si myslíme, že regulace nestačí, aby se něco v terénu opravdu změnilo. Důležité je také mít podpůrné nástroje, které motivují a pomáhají tomuto sektoru přizpůsobit se novým výzvám. A dělčí program Kreativní Evropy pro média podle nás hraje velice důležitou roli při financování doplňkových opatření. Opatření, která jsou doplňková k regulatorní reformě. My víme, že audiovize v Evropě i ve světě se mění, posunuje se jinam. Ano, dochází k technologické konvergenci. Když vznikl program Kreativní Evropa, v Evropě nebyl Netflix, ale Netflix je teď realitou ve všech našich zemích. Je to velice zajímavé, inovativní a je to také výzva pro evropské provozovatele. A to je jeden příklad toho, jak se věci strašně rychle mění. A proto si myslíme, že tyto synergie, ta doplňkovost s jednotným digitálním trhem je klíčovým prvkem dělčího programu Kreativní Evropy pro média. A pokud jde o, tak, o ty kanceláře, ano, souhlasím s Karlem, před, mají strategický význam pro tento program, pomáhají nám program realizovat a rozvíjet a také komunikovat o něm, zvlášť u těch inovativních věcí. Ať už jde o záruku, což je ta hlavní inovace, anebo o programy online distribuce. A to je úplně jiné než podpora pro kina, pro film, pro ty komunitární příjemce, pokud je o poskytovatele videa na vyžádání, to úplně jiné, takže můžeme víc spolupracovat s těmito kancelářemi aby se dokázali obrátit i na této nové komunity, a často jsou to startupy. Co se záruky týče, bereme na vědomí světnou vazbu, pokud je ten dojem takový, tak to respektujeme a zohledníme to. A budeme to řešit, jak nejlépe budeme moct. Je to samozřejmě něco úplně jiného než ten typ podpory, který jsme zatím poskytovali. Představuje to posun od grantů k finančním tržním nástrojům. A to má také dopad na to, jak o tom můžeme komunikovat. Máme podporu ze zdola, máme výzvy, máme kritéria, které jsou stanovená předem a tak to se komunikuje. Ale u těch záruk to tak nejde. Takže já chápu, že vám připadá, že trvá dlouho, nám to také připadá dlouho, ty dva roky. To je možná další otázka, proč to trvá dva, dva roky. Ale pořád jsme ještě v rané fázi. A společně s IAF budeme rozhodovat o tom, které banky se zúčastní, které země. A to nám dá možnost víc komunikovat konkrétně s těmito kancelářemi. A chci také zmínit ukazatele. My se domníváme, a toto úzce souvisí s otázkou rozpočtu, protože rozpočet znamená také hlášení o výsledcích. A my si myslíme, že musíme zprávy podávat víc, pokud je o výsledky programu. Hodnocení polovní období nám v tom pomůže, ale také chceme doplnit stávající ukazatele v nařízení. Myslíme si, že je tady prostor pro vylepšení a budeme předkládat návrhy v blízké budoucnosti. Není na mě, abych předjímal z institucionálního hlediska, jaký postoj zaujme komise, pokud je o vyjednávání rozpočtu ve víceletém finančním rámci a při jeho revizi. Samozřejmě Výzvy jsou velké, probíhá velká změna a čím víc můžeme podpořit jednotlivé sektory, tím lépe. Mimo jiné prostřednictvím nových typů nástrojů, které je třeba vyvinout a lépe přizpůsobit skutečným potřebám. A to je zatím vše. Děkuji. Děkuji. K tomuto bodu bych chtěla říci, že si myslím, že je důležité také pochopit, Eh, měli jsme také už v této věci rozhovor s generálním Connect. A sice jde o finanční nástroj, který vlastně vznikl z vůle eh, integrace s EFSI. Já si myslím, že by mohlo být užitečné při užívání finančního nástroje, byť omezeného, kdybychom mohli mít ambici integrovat tyto zdroje se zdroji s EFSIM. Už jsme to požadovali po komisi několikrát v našem výboru. A mohlo by to být doprovázeno ještě něčím, co by mohlo být mm, určitým doprovodným nástrojem. Nemusí to přímo souviset s tvůrčí Evropou, ale bylo by to něco pro eh, mikropodniky, malé podniky, které mm, nemohou předložit nějakou silnou eh, velkou žádost a po boku tedy fondu EFSI bychom mohli mít takovou evropskou platformu, která by eh, podporovala eh, ta tvůrčí eh, průmyslová odvětví, kreativní odvětví. Takže je otázku, zda bychom něco takového nemohli udělat. Uvidíme, začali, začínáme tímto krokem, uvidíme, jaká bude reakce, jaké budou finanční prostředky, ale eh, možná, že bychom se mohli už okamžitě zamýšlet nad, tou eh, kritick, nad kritickým objemem, protože v EFSI vlastně nic o kultuře nemáme, hodně o tom hovoříme, o vzdělání, no ke vzdělání tam to je také málo, takže jediným možným způsobem je být proaktivní, nečekat, až se objeví konkrétní projekty. Musíme být proaktivní. A to samozřejmě je strategie, která se týká více ředitelství a e, komisaře, ale my jsme to chtěli jenom anticipovat. Nyní dostane slovo Brian Holmes, e, ředitel ECA. Jsem velmi ráda, že mezi nás přišel, je to již po druhé. A prosím, aby odpověděl na položené otázky. Děkuji, paní Kosta. Jsem rád, že mohu být mezi vámi a děkuji za příležitost říci pár slov k provádění programu. Nejprve, pokud jde o ty obavy, které tady byly vyjádřeny, my jsme se velice snažili pomáhat e, těm kancelářím komunikovat s agenturou, e, s komisí i navzájem prostřednictvím vytvoření eh, online propojení, nicméně určitě můžeme se snažit ještě udělat víc a proto 25. a 26. října budeme mít vlastně schůzku kanceláře v Bruselu, kde si eh, řekneme, jak bychom dále mohli ještě tu interakci prohloubit. Ještě předtím si také řekneme, nebo chceme se zamyslet nad tím, jaké můžeme poskytovat informování a proškolení, aby skutečně měli nejlepší informace. Vy jste říkali, že ta kancelář by chtěla mít lepší informace ohledně eh, že přihláškách, zvláště o těch zamítnutých. Pracujeme s útvary komise na tom, abychom se zamysleli nad tím, jaké informace můžeme poskytovat a kdy. Je tady totiž otázka ochrana údajů. Možná budeme muset eh, vyžadovat eh, souhlas souhlas toho žadatele, když vlastně předkládá informace do přihlášky, že potom můžeme zpětně informovat kancelář. To je třeba ještě zvážit. Zatím můžeme vlastně kancelář eh, informovat jenom o tom, že tady něco bylo uděleno, aby lidé byli o to informováni, eh, ale to, to, je, to je proveditelné. My diskutujeme o tom s komisí i v rámci Erasmu Plus a spolupráci s národními agenturami, takže to určitě lze zvážit. V minulosti ty přihlášky se musely předkládat online, stále více se využívají elektronické formuláře, i když existují i formuláře papírové, možná to uh, úplně omezíme. Ano, kolegové říkají také, že už není třeba předkládat informace na papíře i online, to je, myslím, velké zlepšení. Pokud jde o používání expertů, zvláště eh, na dálku online, dá se určitě neustále zlepšovat efektivita a účinnost toho, co děláme. Zároveň je třeba také sledovat kvalitu. Nyní máme už poměrně široké zkušenosti s využíváním expertů, kteří pracují online. Například loni jsme dělali průzkum Eh, mezi všemi experty, s některými z nich eh, bylo možné dotázat se jich online, něk, ně, některých bylo možné v kancelářích a 94% nám řeklo, že mají dostatek informací pro to, aby mohli provádět hodnocení. A byla tedy i preference eh, pro to, aby se experti mohli scházet, mohli působit v síti a aby mohli vlastně zvažovat i třeba své vlastní projekty do budoucna. Kvalita hodnocení eh, na té společné schůzce o to ani nešlo, spíše šlo o to, že oni rádi se spolu setkávali, vyměňovali se zkušenosti. Nicméně zvyšuje se tady stále více práce online, posuzování online a podobně. Pokud tedy o ty nejcitlivější přístavy, které jsou vlastně na té hraniční linii, zda budou financovány nebo ne, a případy, kde odborníci mají evidentně odlišný názor, tak máme ještě další skupinu expertů, kteří se potom scházejí v Bruselu a kde potom Eh, se to řeší vlastně eh, si otevřeně tváří v tvář za osobní účasti. Děkuji. Mm, e mm, děkuji, já bych chtěla říci pár věcí na závěr. Nevím, jestli eh, se ještě někdo chce něco zeptat, už nás tady není tolik, ale já sama mám dvě připomínky. K finančnímu nástroji. Já jsem mm, předpokládala, že budeme mít více prvků, které se týkají rysů tohoto nástroje. Já jsem pochopila, jak to je s časovým harmonogramem, se spuštění, ale mám pocit, že mi chybí ty podrobnější informace k například podmínkám tohoto finanční nástroje. A možná, že jsem pochopila špatně, eh, ale říkáte, že spustíte eh, to výběrové řízení v celé Evropě, to znamená, bude to určeno všem finančním institucím, nejenom bankám. A potom bude záviset na kvalitě návrhu, které v rámci toho veřejného eh, výběrové řízení budou zaslány. Jak dodržíte i tu zásadu, kterou máme v nařízení, kdy chceme mít určitou územní rovnováhu a odvětvou rovnováhu? Jasně, jasně to zazní v tom výběrovém řízení, nebo ne? Já jsem možná čekala, že nám poskytnete trochu odbornější technické informace. Hovořili jste o časovém harmonogramu, já jsem si četla také tu dohodu, ale možná, že by pro nás bylo užitečné mít trochu podrobnější informace k samotnému obsahu. Možná, že ehm, se k tomu dostaneme toho 5. září, ale bych opravdu ráda, by alespoň 5. září jsme měli tyto podrobnější informace. Ale pochopila jsem to správně, že máme obecné výběrové řízení, které je otevřené a uvidíme podle eh, zdrojů, jak to potom bude probíhat. Potom je jasné, že to portfolio musí být vyvážené, to s ohledem na odvětví a tak dále, ale pak tady máme to téma územní rovnováhy. Nechceme přece, aby na konci vyhrály například banky jenom jedné země, eh, protože pak zapomínáme na možnost eh, zainteresovaných stran, tady se můžou zapojit z jiných, z jiných zemí. A mě by zajímalo, jak toto bude zohledněno v tom bodování, tedy v hodnocení toho, eh, těch nabídek, které budou předloženy ve výběrovém řízení. Možná, že mm, by byla užitečná právě integrace s fondem EFSI, protože bychom měli větší kritický objem eh, a tím bychom zajistili právě tu rovnováhu, aby všechny subjekty měly šanci. Ale musí být jasné, že jde o integraci, abychom zvýšili příležitost eh, eh, potenciálních příjemců. I s ohledem na spolufinancování. A není to tak, že bychom otevřeli jednu linii nebo jeden, jednu položku v rozpočtu a zapomínali na eh, jiné jsem si jistá, že ani vy eh, jste na to nezapomněli, že jste to zvažovali, ale já jsem to chtěla jenom eh, připomenout. A potom EAC, a vy jste říkali, že pokud je o strategické zapojení těch eh, jedlých oddělení, těch desk, byste mohli různé věci zlepšit například v rámci reálného dialogu. A já si myslím, že to je klíčové, protože to je prospěšné pro všechny, protože ten systém díky tomu bude užitečnější, protože když je více zapojíte, tak budou mít pocit, že jsou součástí této strategie. A potom břemeno. Všichni operátoři řekli, že to zatížení se zvýšilo, nikoliv naopak, pokud jde o například přístupnost nebo dokumentaci a zjednodušení, tedy ten cíl zjednodušení zůstal pouhým snem. A hovoří se o tom, že není pravda, že eh, je možné podat žádost jenom online, že musí naopak donést vždy i eh, dokumenty v papírové podobě. Je to nástroj, který možná může být takovou gilotinou, byť chápu, že jde o finanční nařízení, ale z hlediska této dimenze možná bychom mohli najít nějaký jiný systém, pro fideiusione. Pro mnohé malé subjekty je to naprostá katastrofa a díky tomu se neúčastní. Já chápu, že to souvisí s finančním nařízením, ale generální ředitelství pro kulturu a komise a konektry, jestliže řešíte nějakou věc v konkrétním specifickém kontextu, a tak to je věc, co se děje ve spoustě regionů, ve spoustě zemích, tak je, já nejsem expertkou na finance, ale je třeba zohlednit ta specifika, protože eh, tato připomínka nebo stížnost vlastně eh, zaznívá ze úst všech. A eh, výše spolufinancování je poměrně vysoká. V průměru jde o 40 takže možná by bylo vhodné to trochu vyvážit. Myslím, že vyváženo to je pouze u některých opatření a možná, že by bylo vhodné to udělat jinak. Ale z mé strany to vše, budeme mít ještě příležitost o tom hovořit, nicméně ještě něco k ukazatelům. Pokud je otázku rozpočtu, tak ehm, z toho mám strach, protože pokud nebudeme mít rozpočet, tak nebudeme mít ukazatele, ale ehm, to bychom měli opustit, protože jestliže nemáme ukazatele, jak budeme hodnotit ty programy, máte to, máme to přece stanoveno v legislativě a určitě si pamatujete na bitvu, kterou jsme společně absolvovali. Měli jsme observatoř eh, k audiovizuálním službám, od těch jsme měli spoustu, spoustu údajů, ale v oblasti médií a kreativity, kultury, mm, mm, tam žádné indikátory nemáme. Takže to otázka, kterou si musíme vážně položit. GRC tedy to společné výzkumné centrum. Nemohli by mít konkrétní akce, která by byla zaměřena na toto? Nemohli bychom pověřit nějaký subjekt eh, tímto úkolem? Místo nějakých dalších doplňujících zdrojů nemohli bychom eh, zadat takovou misi nějakému subjektu, který už tady je, protože oni mají přece tisíce vědců, výzkumníků zabývají se například kreativními městy. Možná, že teď tady předkládám e, spoustu příliš otázek, což se omlouvám. Vím, že ještě Morgan chce něco říct. Já se omlouvám, jenom e, jedna otázka. Hovořil jste tady o ukazatelích a o hodnocení a potom to jsou naprosto klíčové prvky. A tady navazuji na další otázky, které zazněly v parlamentu. Já mám podstatě pochybnosti, byť eh, respektuji eh, ty experty, ale mám eh, pochybnosti o tom, že můžete na dálku něco vyhodnotit, aniž máte přesné ukazatele, které takže mám pochybnosti o tom, že to hodnocení bude objektivní. Tady je příliš velká diskreční pravomoc a myslím, že potom to hodnocení rozhodnutí od expertů nadálk může být velmi subjektivní. Will, uh, já se omlouvám, eh, kolega z agentury možná něco dodá. Takže teď krátce k té záruce září, až budeme mít víc času, tak si jistě rádi projdeme systematicky ty technické podmínky pro finanční podmínky pro využití tohoto nástroje v praxi na trhu. Ale řekl bych obecně, že je to nástroj, který vychází z tržních principů právě proto, protože pokrývá tolik různých odvětví, jak jste říkala, musí to být vyvážené z hlediska pokrytí kultury, audiovize, od hudby přes architekturu po videohry, filmy. My nemůžeme bankám říct, co mají dělat pro každý z těchto sektorů. O to nejde. Jde o to, abychom bankám usnadnili a umožnili, abychom je také povzbudili, protože s nimi budeme sdělat určitá rizika. A abychom jim řekli, že oni jako finanční profesionálové mají za úkol navrhnout eh, nástroj, půjčku, něco, co dají na trh. Bude se to dělat postupně. Takovýto nástroj teď spouštíme vůbec poprvé. Takže Nedokážeme to teď hodnotit předem, ale hlavní slovo je flexibilita, takže jde o různé typy půjček, které banky dají k dispozici a které budou přizpůsobené potřebám klienta, kterého mají před sebou. To je ta hlavní věc. A pokud jde o FC, budeme pečlivě sledovat reakci trhu, bank a koncových příjemců, podniků a také využití. A budeme přitom zvažovat možnosti převodu prostředků, pokud to bude probíhat dobře, pokud víme, tak ty možnosti tam jsou. Možné to je. Ale samozřejmě musí se to také využívat, takže to bude také zajímavá otázka. A poslední věc k těm ukazatelům. Tady musíme samozřejmě rozlišovat mezi různými úrovněmi. Nařízení o kreativní Evropě stanoví právní základ, formální ukazatele pro ten program, pro jeho implementaci, jsou velmi užitečné, ale my je chceme obohatit. Budeme pracovat s nezávislými hodnotiteli v průběhu hodnocení poloviny období. Takže jim dáme úkol a budeme o tom mluvit také se zúčastněnými stranami. Takže mm, bude to takový celý proces, my si to prostě sami nevymyslíme. A pak, pokud jde o to, co říkáte ke kritériím výběru projektů, Pokud jde o to, nakolik je ten výběrový proces složitý, já myslím, že by bylo stálo za to projít to i s těmi kancelářemi, protože ty znají ty žadatelé mnohem lépe než my, vědí, jaké problémy mají s tímto procesem podávání žádostí, ale společně s odborníky, kteří čtou ty žádosti a snaží se pochopit, do jaké míry ten projekt naplňuje to, co by měl podle těch kritérií. Takže já myslím, že musíme zapojit do diskuze o formuláři obě strany a pak se nám snad podaří omezit na naprosté minimum to, co potřebujeme pro proces vyhodnocení. A pokud je o odborníky, nesmíme zapomínat, že hlavní část, kterou dělají odborníci online na dálku, jsou ta jednotlivá hodnocení. A to hodnocení je potřeba udělat na základě veškerých informací, které jsou v žádosti. A to je někdy těžké. A na to si žadatelé nejvíc stěžují že jsme se nepodívali na jejich webové stránky, nepodívali jsme se na jejich historii. Nerozumíme té jejich organizaci, ale to bohužel nejde. My musíme posoudit údaje v žádosti a jenom na základě této žádosti se odborníci vyjádří. A to se dá stejně dobře udělat, já bych řekl, na dálku stejně jako v kanceláři, protože když jsme v kanceláři, tak těm jednotlivým odborníkům říkáme, nemluvte o tom teď sebou, chceme jenom váš názor. Ale citlivější je samozřejmě to, když oni potom spolu mluví na základě svých jednotlivých hodnocení a snaží se dospět ke shodě a souhlasím, že to je pak často lepší přímo na místě než na dálku a proto některé odborníky vozíme do Bruselu, aby o těch obtížných případech mluvili, ale musíme to průběžně vyhodnocovat a musíme se ptát odborníků, jaký mají pocit z tohoto procesu. Já se nadále domnívám, že potřebujeme transparentnost a společnou diskuzi. Podle mne je tady problém také s transparentností. Eh, samozřejmě tam bylo prohlášení o tom, že neexistuje střed zájmu a tak dále, ale myslím si, že v těchto případech, tak jak tomu bylo i v minulosti, kdy jste se potkali u jednoho stolu eh, a byla tam diskuze, eh, tak jde o například šlo o produkci, které, nebo je to něco jiného, než když produkujete ocel, tady jde o kulturu. A potom ještě pár úvah k konkrétním zemím, protože některé faktory, některé informace nejsou eh, známé. Můžete mít eh, pochybnosti, protože nemáte dostatečné informace, takže pak eh, vlastně hrozí, že nevyhraje ten projekt samotný, ale že bude záležet na tom, kdo ho předkládá. Děkuji vám za to, že jste zodpověděli velmi otevřeným způsobem, velmi upřímně. A jak už jsem řekla, toto považujeme za první etapu k naší zprávě. A možná, že dnešní den nebyl tím nejvhodnějším datem pro tu diskuzi, ale tak to v životě chodí. Teď si odpočineme, nevím jak vy, ale pro nás teď začínají prázdniny. Ale od 5. září proběhne odpolední setkání, vy jste zváni. Budeme mít druhou rozpravu, včetně prezentací studií. A já jsem vždy nesnášela úkoly, které jsme dostávali na prázdniny, ale pokud by se někomu z vás chtělo si projít ty dokumenty, které jsme vám rozdali, tak by to bylo velmi užitečné. Eh, děkuji také autorům všech těch dokumentů. A 5. září se opět sejdeme. A myslím, že mezi tím si vyjasníme myšlenky, zapojí se kolegové, kteří tady dnes nemohli být a já vám předložím eh, svůj návrh textu. A samozřejmě eh, skontaktuji také ještě před předložením návrhu stínové zpravodaje. Ti z vás, které čeká ještě práce, tak vám přeji příjemnou práci. Kdo už odjíždíte na dovolenou, tak vám přeji příjemný odpočinek. V každém případě všem přeji hezké léto. Eh, děkuji také eh, zástupcům komise, všem přítomným, sekretariátu a děkuji také tlumočníkům. Děkuji za trpělivost. Hovořili jsme mimo jiné o mnohojazyčnosti, takže tlumočníci byli zapojeni vlastně do tématu, který jsme řešili. Ještě jednou děkuji. A poslední věc na závěr. Vím, že je to smutná záležitost, ale předvčerem zemřela osoba, ehm, byla to osoba, mladý hudebník, italský hudebník Lorenzo Amuri, před 20 lety měl incident na lyžích, nemohl hýbat rukama ani nohama, ale začal psát. A loni vyhrál cenu za evropskou literaturu, za Itálii, s velmi krásnou knihou, kde popsal vlastně svůj příběh. A mě to velmi zasáhlo, protože loni jsem měla tu čest mu předat eh, cenu. On už sám osobně se nedostavil, protože mu nebylo dobře, ale mm, byla jsem z toho úplně nadšená, protože jde o cenu, eh, která má velký význam pro mladé umělce. A nesmíme zapomínat, že Tvůrčí Evropa představuje také toto. Do toho patří také Evropská města kultura a také různá ocenění, mimo jiné za literaturu. Takže bych chtěla uzavřít dnešní setkání připomínkou osoby, která svým způsobem zastupuje ty eh, umělce a tak dále, i bez eh, těch ukazatelů, o kterých jsme hovořili. Děkuji.